and I open the meeting, I, do, I would like to give a floor to our interpreters. Takže budeme začínat, budeme mít dvoudenní zasedání a já na úvod dám slovo tlumočníkům. Eh, jak víte, naše práce ve velké míře závisí na spolupráci s tlumočníky a na jejich pracovní činnosti. v Evropském parlamentu jde o jakési srdce naší aktivity, poněvadž bez toho bychom nemohli fungovat. Ehm, my zde máme eh, největší, nejrozsáhlejší jazykový režim. Eh, je to překládání do více jazyků než eh, Jaký je to zvykem v OSN. Máme tady neustále 24 jazyků, možná, že nemáme všech 24 na všech našich schůzích, tu a tam může některý chybět. Naši zpravodajové, s nimiž bychom chtěli spolupracovat co nejlepším způsobem, a tlumočníci by tedy na začátek naší schůze nám chtěli říci několik slov. Takže prosím, eh, nasaďte si sluchátka, každý si vyberte jazyk, kterému nejlépe rozumíte. A nyní eh, prosím, aby si hlas vzali naši tlumočníci v souladu s naší dohodou. Dámy a pánové, tlumočníci vás bohužel musí informovat, že nadále pokračuje pracovně právní spor o pracovní podmínky, které byly jednostranně eh, eh, uvaleny ze strany eh, ze strany našeho vedení. Pokračujeme už třetím týdnem a navzdory ústupkům z naší strany dosud vedení se nepokusilo s námi toto vyřešit. Takže opět budeme končit přesně na čas, což je 18.30. Děkuji za pozornost. Ano, takže je to dnes do 18.30, takže jak e, se často stává, že žádáme tlumočníky, aby s námi zůstali o 10-15 minut dříve, tak dnes to nebude možné. Už máme podobné zkušenosti s trialogů a víte, že jich máme mnoho a tam je situace podobná. E, e, naši tlumočníci jsou s námi přesně tak dlouho, jak je vyznačena doba trvání schůze. Víte, že to má velký význam. E, víte, že e, máme třeba trialog, měli jsme takový trialog, který trval o pět hodin déle, než jsme plánovali, takže to je e, citelné. Čili týká se to zejména trialogu, ale také našich, našich výborových schůzí. Je třeba tedy, abychom byli mobilizováni a počítali s tím. Takže děkuji. Eh, nyní se pustíme do programu, začneme schválením programu, pokud není námitek. Námitek není, eh, takže nyní sdělení předsedy, žádná speciální eh, oznámení nemám. E, číslo 3 je schválení zápisu ze schůzy a sice 23. až 24. dubna 2018. Pokud do konce schůze nebudou vysloveny námitky, budou tyto zápisy považovány za schválené. A nyní se dostáváme k bodu e, číslo 4, což je první obsahový bod. A to je Závádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii je čas jednat. Naším zpravodajem je pan Zdislav Krasnodemsky, eh, který eh, za nás eh, vypracovává stanovisko k zprávě výboru TRAN, který je výborem hlavním. Dnes odpoledne pana Krasnodemského eh, nahradí pan Česa, který je rovněž z EKR. Takže eh, dávám vám slovo za pana profesora Krasnodemského. Vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. Eh, pan profesor Krasnodemský tady dnes s námi není z důvodu komplikovaného cestování, takže mě požádal, abych eh, toto zprávu přečetl za něho. Vážení kolegové, je mi ctí, že mohu představit stanovisko eh, k rozvoji infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Eh, beru v úvahu to, že Evropská komise zavedla plán další činnosti, včetně zhodnocení rámcových politik členských zemí a je tedy čas, aby Evropský parlament vyslal signál hlavním aktérům a vyslovil se k dalšímu rozvoji infrastruktury alternativních paliv. Kromě toho mm, nemůžeme si dovolit přehlížet eh, to, co se děje eh, na jiných trzích, jako je třeba Čína, eh, kde se tato infrastruktura rozvíjí daleko rychlejším tempem, než jsme se naděli je třeba pokračovat tedy také u nás velkým tempem. Eh, především je tady riziko, že eh, se nám přestane dařit dohánět eh, další důležité aktéry v globálním měřítku. Proto já se dnes zamýšlím nad čtyřmi pilíři alternativ, problematiky alternativních paliv. Velice nám záleží na tom, aby náš hlas zazněl Eh, ve výboru TRAN. Eh, věřím, že kolegové té logice rozumí a že se budeme moci soustředit na to, co je důležité pro náš výbor. Eh, chtěl bych upozornit zejména na dvě důležité věci. Za prvé je třeba zajistit, aby zvýšená spotřeba elektřiny neohrožila, neohrozila bezpečnost dodávek na regionální a místním, místním měřítku velice důležité je, aby investice do elektromobility eh, šlo ruku v ruce eh, s vytvářením inteligentní sítě a nabíjecích bodů. Pokud se na to eh, nebudeme soustředovat, hrozí zvýšení cen. Dále je třeba zajistit, aby fondy, jejichž obsah je určen na několik let, byly optimálně využity a to tak, aby se rozvíjel potenciál alternativních paliv. Je to vlastně nástroj, který propojuje celou Evropu. Evropský investiční bond, Horizont Evropa, strukturální fondy. Ty budou sehrávat velice důležitou roli v rozvoji infrastruktury. Musíme dbát také na racionální koordinaci těchto finančních nástrojů a zabránit tomu, eh, aby vznikalo takzvané údolí smrti mezi vědeckým výzkumem a potom eh, je uvádím do praxe. Eh, vážení stínoví zpravdavé, děkuji vám za to, že jste vyslechli moje stanovisko a eh, čekám od vás pozměňovací návrhy a poté přijdu s návrhem kompromisních návrhů. Přeji vám tedy co nejlepší spolupráci v této důležité věci. Děkuji vám za přečtení vystoupení našeho pana kolegy profesora Krasnodemského, který je zpravodajem pro naše stanovisko. A nyní eh, je čas na zástupní EPP. Paní Virkunen eh, si námi dnes není, eh, takže nám zaslala, tedy sekretariátu, její komentář, který já nyní přečtu. Paní Hena Virkunen je stínovou zpravodajkou za EPP. Ráda bych poděkovala vám, pane Krasodemsky, za návrh stanoviska. Velmi se s vámi shoduji v tom, že je skutečně eh, zásadní, abychom využili eh, náš eh, průmysl výroby baterií tak, aby se vytvořily dostatečné kapacity a celkový hodnotový řetězec. Musíme toto posílit, poněvadž automobilový průmysl je pro Evropu zásadní. Evropská unie a členské země podporují alternativní paliva, abychom snížili svoje závislost na ropě a negativních dopadech na životní prostředí. Také tímto způsobem podpoříme energetickou bezpečnost Evropy. Evropská unie by eh, měla stanovit cíle pro toto odvětví, ovšem musí být technologicky neutrální. Zásadní je abychom snižovali emise a právě elektromobilita je rychlou a efektivní cestou k tomuto cíli. Udržitelná biopaliva také vnímám jako důležitou odpověď na potřebu snižovat emise. Výzkum a technologický rozvoj vedl k různým úspěchům na poli řešení v oblasti alternativních paliv, ve všech druzích dopravy. Bohužel eh, komerční eh, mm, eh, přebírání těchto řešení je velice pomalé. Potřebujeme tedy řešení, které ovšem musí využívat tržní mechanismů. Potřebujeme tedy jednak nabíjecí místa pro pro elektrická vozidla a tady je třeba skutečně, aby se toto rozvíjelo za tržních podmínek. Evropská komise musí zajistit finanční prostředky pro vytváření této infrastruktury tím, aby zrychlila adopci této technologie. Máme zde proto nástroj CEF a také rámcový program Horizont. Tolik tedy komentář paní Heny Virkunen, stínové zpravodajky za EPP a nyní paní Werner za SAD. Ja, vielen Dank, Herr Fuss. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji rovněž za velmi dobrý eh, návrh zprávy. Eh, co se týče zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, tak to je zcela zásadní podmínkou pro dekarbonizace v tomto průmyslu. Proto je naše stanovisko v ITRE tak důležité. Musíme být ambiciozní. Eh, to eh, souvisí také s tím, že by technologie byla neutrální, že bychom eh, vybavili vozidla těmito technologiemi, ale také je důležité, aby členské státy měly ve svých národních eh, plánech eh, tyto otázky, protože je důležité, aby tyto věci byly umožněny eh, v plánování do roku 2025 a bohužel některé členské státy nebyly dostatečně ambiciozní, pokud je o provádění této směrnice a to na to musíme jasně poukázat v tomto stanovisku. A pokud nestačí akční plány, tak potom zde musí vystoupit legislativně komise, to je naše přání. Proto chceme, aby komise přišla s minimálními povinnými cíly, které musí splnit členské státy. Komise eh, hovoří o tom, že je potřeba 12 až 22 eh, miliard do roku 2025. Abychom dostali tyto prostředky ze soukromého sektoru, tak nestačí pouze eh, držet palce, ale musíme proto vytvořit eh, vhodný rámec. My, sociální demokraté, my žádáme o čistou mobilitu a chceme, aby to Eh, byla věc, kde by se zapojily členské státy i soukromé sektory, aby se podpořily investice do eh, hlavních eh, odvětví, které budou stanoveny jako prioritní. Musíme omezit rizika a tím by se vyřešil také ten problém, kterému čelíme, protože výrobci automobilů čekají na infrastrukturu a zase infrastruktura čeká na výrobce automobilů a to se musí vyřešit. A nyní bych chtěla pohovořit o jedné věci, o které se diskutuje také v jiných oblastech. Obcím a městům musíme umožnit, eh, aby byly aktivní v oblasti výroby elektřiny a aby mohli nabízet eh, infrastrukturu ve své oblasti. A já si myslím, eh, že to bude stejné jako v případě rychlých sítí. A protože problém je v tom, že se eh, neinvestuje eh, v eh, venkovských oblastech a musíme tedy toto řešit. Proto jsem proto, aby komunální podniky a ty, které se zabaví infrastrukturu, tak aby jim byla dána rovněž tato možnost. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky a pan Petersen za ALDE. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, tak, abychom eh, splnili pařížské cíle, tak musíme snížit skleník, emise skleníkových plynů. A doprava je jediným odvětvím, kde se zvýšily emise od roku 1990, takže je jasné, že zde musíme opravdu zakročit. Eh, tady ve zprávě jsou eh, statistiky a eh, tam se hovoří o tom, že velká část průmyslu závisí na ropě. A proto opravdu musíme udělat mnohé, pokud chceme dosáhnout pařížských cílů a chceme-li snížit emise skleníkových plynů v dopravě. Určitě je tady mnoho způsobů, jak to řešit. Existuje široká škála iniciativ je potřeba eh, zvýšit eh, e, e, efektivnost eh, vozidel, také musíme zlepšit MHD, musíme podporovat využívání kol pro občany a tak dále. Jedná se tedy o mnoho důležitých iniciativ, které máme. Zároveň bychom měli mít více elektřiny v naší společnosti. Musíme toto dát k dispozici nutným odvětvím. A musíme se na to dívat i z tohoto kontextu a e, podívat, zaměřit se na to, aby elektrické sítě byly robustnější. A také se zaměřit na to, abychom využili stávajících kapacit. A pokud máme e, snížit emise v dopravě tím, že zvýšíme podíl elektrických e, vozidel, tak musíme mít volný tok elektřiny nejen v jednotlivých zemích, ale také přeshraničně protože eh, tak je důležité, aby eh, provozovatele eh, přenosových soustav, aby nekladli překážky, potom chceme mít skutečně integrovaný trh a mít opravdu zaintegrované elektromobily. Musíme zajistit taky stabilitu síť, to souvisí také s cenami, aby existovala větší hospodářská soutěž a abychom uskutečnili větší elektrifikaci naší společnosti. My jakožto naše eh, frakce se eh, těšíme na konstruktivní spolupráci, pokud jde o tuto zprávu. Eh, děkuji vám, kolego, za vaše připomínky. A nyní pan Marcelesi za zelené. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodajovi eh, Krasnodebskému, protože si myslíme, že se zabýval nejdůležitějšími body a je pravda, tak jak už bylo řečeno, ano, eh, doprava je odvětvím, které vypouští nejvíce skleníkových plynů a navíc tyto emise se stále zvyšují. Proto je o to důležitější, aby doprava byla ve středobodu našeho boje v rámci klimatických změnech klimatických změn a tak, jak je to v pařížských dohodách, musíme dosáhnout 100% dekarbonizace, tak, abychom splnili závazky, které jako Evropská unie máme. A zde v této souvislosti alternativní paliva sehrávají opravdu důležitou roli a mm, minulý týden to bylo schváleno v trialogu. Doufám, že to je opravdu schváleno, ale bylo nám tedy řečeno, že podíl alternativních paliv činí 14% do roku 2030. Ale aby to bylo opravdu opravdu udržitelné, tak je důležité, aby zdroje těchto alternativních paliv byly skutečně udržitelné a ekologické. Za druhé, když hovoříme o alternativních eh, palivech, tak eh, to eh, nemohou být paliva, která jsou vlastně na základě fosilních paliv. My tady hovoříme opravdu o obnovitelných zdrojích energie a veškerá agropaliva, která vlastně vlastně soutěží s eh, plodinami, tak si myslíme, že by neměly být součástí tohoto plánu podle naší frakce. Co se týče elektřiny, tak eh, tady čelíme opravdu velmi důležité výzvě, protože tady se hovoří o mobilitě a jsou to automobily. Pokud chceme, aby to fungovalo, tak musíme snížit počet vozidel a poptávku. To za prvé a v rámci tohoto globálního rámce, čeho musíme dosáhnout, je mít obnovitelné zdroje energie, které by byly pro autobusy, pro kola, pro eh, hromadnou dopravu a eh, sdílet obnovitelné eh, zdroje pro nové systémy dopravy, aby se jednalo o dodatečné zdroje o obnovitelné a aby tam byly udržitelné eh, baterie a recyklovatelné. To jsou tedy nejdůležitější body pro zelené, takže obnovitelná eh, paliva v rámci eh, úplně nového systému a obnovitelných zdrojů energie a velmi rádi budeme spolupracovat s panem Krasnodebským. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. A nyní pan Kohlíček za GUE. A vy nahrazujete pana Benita Ziloaga. Pokud já vím, prosím, máte slovo. Prosím, Jaromíre. Několik eh, poznámek k věci. Eh, za prvé je třeba rozlišovat čtyři druhy dopravy. Ne u každého druhu dopravy jsme tak daleko, abychom mohli mluvit o nahrazení uhlovodíkových paliv. Eh, za druhé je třeba si říci, jaké jsou skutečné reálné cíle na základě těch poznatků, které už dneska máme. A za třetí je třeba si uvědomit, že pokud eh, je vyzměřeno v komisí 12 až 25 miliard euro, takže to je opravdu jen velmi hrubý odhad a je to eh, záležitost, která se týká spíš silniční dopravy a ne všech čtyř druhů dopravy. Takže pojďme podle jednotlivých druhů dopravy. Lodní doprava. Ještě stále nám jezdí spousta lodí, už ne na uhlí, ale na topné oleje, takže tam je možné jenom přesunem stopných olejů na e, kapalný zemní plyn dosáhnout velice významných úspor emisí CO2. Nedokážu si zatím představit, kromě některých pokusů o využití větrné energie u námořní dopravy, že bychom se dostali zatím někam dál v alternativních palivech. Letecká doprava. První pokusy jsou s elektroletadly, eh, už byl první oblet světa, ale to jsou zatím jenom velmi malá ultralehká letadla. Takže tam zatím je to opravdu eh, spíš na úrovni úspor eh, paliva. Kolejová doprava u elektrifikace je to jasné, tam jsme schopni se obejít s elektroenergií, ale máme minimálně polovinu celé sítě, kde elektrifikace se ani nevyplatí a proto je třeba něčím nahradit dýzlové motory. Může to být například plyn, ale může to být do budoucna i částečně eh, alternativní pohon, například aplikace vodíku a vodíkových článků ale zatím se to neskouší. Zatím se zkouší vodíkové články pouze v silniční dopravě, čili tam je ještě otevřeno, jak se dostat u té kolejové dopravy dopředu. A u té silniční dopravy eh, tam samozřejmě máme nejrůznější možnosti. Nejjednodušší způsob, jak se dostat k nižším emisím, je přejít od vysokouhlíkových k nízkouhlíkovým palivům. Dneska už je docela slušná infrastruktura u eh, metanu, u zemního plynu, Eh, jsou také eh, čerpací stanice na propanbutan. Jak jedna, tak druhá alternativa výrazně snižuje emise CO2. Eh, samozřejmě do budoucna je tady elektromobilita, ale ta potřebuje dost rozsáhlou infrastrukturu, baterie, kabelizaci, zatímco alternativa vodík, která zatím infrastrukturu také nemá, tak relativně rychle může řešit dva problémy. První problém je, co dělat s elektrickou energií, když je jí přebytek, fouká dostatečně vítr, svítí sluníčko, je možné vyrábět vodík a ten vodík potom je třeba ale využívat. To znamená dostat se dál ve skladování vodíku, v jeho dopravě, nejen ho doplňovat, jak se to v některých zemích děje, do zemního plynu, ale prostě ho používat skutečně tak, jak má být, to znamená používat ho při eh, pohonu vozidel, Eh, vodíkovými články. Takže já si myslím, že ta zpráva je velice dobrá, eh, poznámky mých kolegů jsou velice také cené a zejména je tam cená ta připomínka, že bychom měli na zemědělské půdě spíš pěstovat potraviny, než eh, využívat tradiční zemědělské oblasti pro pěstování biopaliv. Eh, biopaliva druhé generace nebo třetí generace, to je něco jiného a tam si myslím, že je možné nadále tolerovat tu podporu, která tam je. Takže to je tak částečně eh, z toho, co eh, naše skupina k tomu říká a částečně technický pohled na věc. Děkuji. Uh, thank you very much. On behalf of Děkuji, pane kolego, za vaše připomínky a jménem Evropské komise Aleksandr Ferduin z DG Move. Děkuji za slovo, dobrý den. My eh, vítáme návrh této zprávy, protože díky tomu, mám, díky tomu máme velmi zajímavou eh, perspektivu, eh, protože tady se jedná o úplně jinou perspektivu než ty, které byly v jiných zprávách parlamentu, proto to velmi vítáme. My s vámi souhlasíme v tom, že je eh, potřeba eh, otázku zrychlit eh, ze strany průmyslu, pokud chceme dosáhnout ambice pana Junkra dosáhnout toho, že průmyslové odvětví se stane jedničkou v oblasti digitalizace a dekorbanizace, tím pádem je potřeba tento přechod zrychlit. Eh, také eh, vítáme eh, vaši výzvu, že fondy, které se budou zabývat alternativními palivy, budou v příštím víceletém finančním rámci. A rovněž eh, vítáme, že eh, provozovatele eh, soustav by se měli snažit o tom, aby měřiče byly inteligentnější, aby sítě byly inteligentnější a proto chceme připomenout důležitost schody ohledně balíčku pro čistou mobilitu. Zde už bylo hodně legislativních iniciativ, tak aby bylo umožněno Eh, byla umožněna existence inteligentních eh, sítí a měřičů. Eh, také vítáme, že voláte o otevřenějším přístupu k nabíjecím sítím. To je pro nás důležité, protože my chceme podpořit alternativní mobilitu v Evropě a potom pojítko, o kterém hovoříte mezi digitalizací dopravy a ochranou osobních údajů a standardizací protokolů. Komise se touto otázkou nyní zabývá. My jsme si vědomi eh, všech eh, těchto výzev a pracujeme společně s členskými státy v kontextu Fóra pro udržitelnou dopravu a společně také s orgány, které se zabývají standardizací. Nyní eh, počítáme, že příští rok by se zhodnotila směrnice pro standardizaci a my tedy na tuto směrnici budeme nahlížet eh, z hlediska těchto výzev, eh, kterým čelíme. Děkuji za vaše eh, slova, za to, jak se na to dívá Evropská komise. A teď bych se zeptal pana kolegy Přesáka, jestli by chtěl ještě říct několik slov za pana zpravodaje. Ano, a děkuji za všechny ty myšlenky, které tady představili eh, my předřečníci za své politické skupiny. Náš poradce a také já jsme si to poznamenali a předáme naše poznámky profesoru Krasnodemskému pro další práci. Pan předseda bez mikrofonu. Takže budeme eh, pokračovat v práci. Eh, prosím, pozměňovací návrhy předkládejte do 19. června 2018 do 18. hodiny. Hlasování ve výboru ITRE se odehráje 10. Eh, července a ve výboru TRAN, který je hlavním výborem, se bude hlasovat 24. září a na plénu pak bude e, hlasování v listopadu. Takže ještě jen opakuji, e, pozměňovací návrhy podávejte do 19. července, což je zítra do 18. hodiny. Děkuji vám. A teď můžeme přejít na další bod, číslo 5. Evropský sociální fond, fond soudržnosti, na zemědělský fond a ry, fond rybolovu a strukturální reformy v členských státech. To je to, to téma nyní. A naší zpravodajkou je paní Sofia Sakorafa z GUE. A to je návrh stanoviska k nařízení, který se eh, novelizuje několik těchto fondů. Jde o podporu strukturálních reform v členských státech eh, eh, po předložení finančního rámce, který komise předloží, aby podpořila členské státy, aby mohly implementovat strukturální reformy, které přijali v rámci evropského semestru. Takže evropský semestr a strukturální reformy to jsou hlavní cíle eh, tohoto nařízení a eh, návrh předložila komise, mm, kde se snaží tedy otestovat hlavní eh, na rysy a to jsou ty nástroje pro plnění výsledků a to mm, období, pilotní období do roku 2020, takže to Eh, gestorským výborem je výbor REGI. Zítra na toto téma bude konat slyšení, takže zítra v úterý ve výboru REGI se bude konat slyšení. Kdo bude mít zájem, tak eh, pokud možno maximum, tak prosím, jděte na toto slyšení. A dále nyní bych rád dal slovo paní Sakorafa. Tak prosím, máte slovo jakožto zpravodajka, navrhovatelka stanoviska. Děkuji. Tak, jak asi dobře víte, zde mm, existuje taková kritika, která se týká výkonnosti těchto fondů a proto eh, v programové období 2014 až 2020 eh, byly snahy zlepšit efektivitu, kdy se eh, stanovily cíle a způsob, jak se bude měřit pokrok. Do roku 2019 tak mm, se budou konat interview a bude se budou, eh, bude se čerpat z rezervy a 6 zdrojů půjde do fondu regionálního, fondu soudržnosti a potom, ale mm, některé mm, ty fondy, kterým se nepodařilo nebo státy, kterým se nepodařilo čerpat, tak eh, mm, mm, budou tedy penalizovány. Takže zde my, eh, nám se moc nelíbá návrh, návrh komise, především pokud jde o výkonnost té, rezervní, eh, té rezervy a především to, jak se komise snaží aplikovat horizontální strukturální reformy v rámci evropského semestru. A já jsem názoru, že politika soudržnosti a semestr, že nesledují stejné cíle ex ante a e, makroekonomická kondicionalita. To je velké riziko pro plnění e, udržitelného a spravedlivého růstu. Evropský parlament e, již zdůraznil víc, více než několikrát, že je třeba zajistit interakci a že evropský semestr nemůže být překážkou eh, těmto cílům, cílům těchto fondů, fondů soudržnosti například. Eh, to znamená mm, eh, Eh, takže mm, další miliarda euro, miliarda euro na cíle, které eh, jsou spojeny s, eh, s procesem mm, ekonomického řízení, no to je velký odklon od hlavního účelu soudržnosti přece. Cílem soudržnosti je rušit a snižovat rozdíly mezi různými regiony, které mají různý stupeň vývoje. Takže zde to pouze naruší eh, implementaci a ještě to bude mít neblahý politický dopad. Poli- principy politiky soudržnosti, jako je eh, solidarita v praxi, a spravedlivé přerozdělování bohatství. A, mm, eh, takže tato logika bude podkopána. Já se domnívám i z pohledu procedurálního, že ten návrh přichází příliš pozdě a je nejasný. A zde i ty změny mají mít retroaktivní účinek, což bude znamenat, že i to bude mít negativní dopad na národní rozpočty a již to naruší výdaje, které byly již naplánovány pro různé projekty. Kolegové, ráda bych k tomu řekla toto. Strukturální reformy a mm, mm, zaměřit se na semestr ve stávajícím programovém e, období, to znamená, že my to nepotřebujeme, protože Fond soudržnosti má e, Eh, podporovat reformy a to již v podstatě máme přece a nyní komise eh, chce ještě navýšit eh, ty strukturální reformy a navýšit financování jako podporu na tyto reformy v členských státech. Komise zde navrhuje nové reformy, nový program na podporu s reform 205 miliardů rozpoč euro a to má být ještě úplně odděleno od toho Evropského strukturálního fondu a kromě toho paralelně chce 7% e, škrty v tom portfoliu soudržnosti. Já tedy zastávám tento názor. A to, že pokud jde o ten způsob, jak e, tyto fondy se čerpají, a mm, ten mm, pocit sounáležitosti nebo pocit e, to, že členské státy si vezmou tyto fondy za své, tak to znamená, že musí být více zapojeny do rozhodování a mm, to znamená e, jít cestou k takzvanému přímému managementu. To znamená, že členské státy jinak přijdou o kontrolu nad e, finančními prostředky, tedy nad fondy a jakékoliv změny, mm, ty potom bude mít celá pod kontrolou komise. Komise, která bude, mm, bude ty programy vyhodnocovat, bude kontrolovat, bude řídit. Výbor Regi, výbor Egon a další předružené výbory by měly odmítnout návrh komise. Takže to je vše, co k tomu chci říci, pane předsedo. Děkuji. Uh, thank you very much, madam. Děkuji, paní navrhovatelce. Děkuji za tyto připomínky. A, a nyní za EPP Christian Silvio Busoy, ale kolega zde není a on mě požádal, abych přečetl jeho připomínky. Christian Busoy v této skutečně mm, napínavé době, pokud jde o budoucnost jsou politiky soudržnosti a na začátku jednání o finančním rámci po roce 2020 eh, a mm, evropský semestr má především mít za cíl podporovat reformní programy a je třeba tedy všechny změny provádět, ale obezřetně. Národní reformy a reformy mm, v trhu práce, státní veřejné zprávy, daní a lidského kapitálu. To je třeba všude, ve všech členských státech a nové reformy, nové podpory, nové programy na podporu reform hrají klíčovou roli při implementaci národních reform a mm, vítáme tedy mm, i ty eh, návrhy v tom smyslu, že tento nástroj má mít vlastní položku v rozpočtu a že to bude odděleno od Evropského strukturálního investičního fondu. Na druhé straně eh, programy eh, eh, politiky soudržnosti doposud byly velice ceněné, měly velkou přidanou hodnotu. A i ve světle nových voleb, tak chci zdůraznit, že návrh přesměrovat velkou část těchto fondů, tak to bude mít negativní dopad nejenom na e, politiku jako takovou, politický dopad, ale vlastně i na image Unie. A tudíž i by to ještě více mohlo nahrávat euroskeptickým názorům, pokud bychom šli cestou snižování politik soudržnosti. A tudíž po konsultaci s výborem REGI, tak podporuji apel paní Sakorafa, to znamená odmítnout návrh komise. Takže kolega, to byl kolega Kristian Busoj, který toto říká za EPP a další řečník za SAD je pan Kajer. Děkuji, pane předsedo. Tady se zdá, že eh, ve výboru existuje eh, dohoda k této otázce a ten návrh, který byl z pera mé frakce, tak ehm, právě se připojuje eh, k návrhu paní zpravodajky. Ty důvody byly už řečeny. Eh, co se týče křesťanských demokratů a to, že by měly být eh, vlastní zdroje, tak s tím souhlasím. Nikdo by neměl být eh, proti tomu, že finance EU, pokud je vlastně o ty návrhy evropského semestru, takže aby měly být vhodnou formou podpořeny. Eh, tak, jak je to nyní v návrhu eh, komise, pokud je otázku eh, zprávy a to, že by to nebylo navázáno na členské státy, ale že by to prováděla sama komise. A potom otázka regionálních fondů, tak o tom chci také hovořit. A to považuji za špatné. Já jsem uh, Eh, člen výboru pro rozpočet a u eh, minulého víceletého finančního rámce jsme eh, tady tuto otázku přijali se zaťatými zuby, pokud je o výkonnostní rezervu. Protože co se týče prostředků z výkonnostní rezervy, tak ty klesají a týká se to i členských států, které se snažily o dosažení cílů Souvisí to s regionálními cíly a tak to je tedy věc, se kterou úplně nemůžu souhlasit. Co se týče příštího víceletého rámce, tak můžeme hovořit o takovémto postupu, ale tady i to znamená, že postoj mé e, e, frakce je, že by se to mělo dít prostřednictvím e, dodatečných zdrojů a ty regionální by byly Eh, zkráceny. A potom eh, další argument, eh, který nebyl řečen. Komise má velmi málo času, aby v rámci tohoto víceletého finančního rámce ten nástroj uskutečnila. A buď to muselo dělat na základě posouzení někde v pozadí, kdy členské státy už neměly možnost reagovat, a nebo to udělat tedy ve světle rampa, to by bylo v roce 2019 a to by bylo tedy 12 měsíců před novým víceletým rámcem. A já si dokážu představit, jak by komise e, v takovémto harmonogramu by e, mohla to úspěšně dokončit. E, tady se jedná o velmi zásadní změnu politického rámce. Eh, takže v Německu tomu říkáme salámová taktika, že se to tedy rozkrájí. A eh, takže tady eh, my tedy podporujeme panu spravoda, paní zpravodajku v tom, že by se tento návrh měl stáhnout. Děkuji. Za Alde má slovo paní Věring. Přišla jste úplně na čas. Děkuji, velice. Na čas máte slovo. Já se omlouvám za spoždění. V parlamentu teď probíhá řada věcí. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, děkuji za návrh eh, stanoviska paní Sakarofa. Chci zúraznit, že souhlasím s principem eh, návrhu komise v ALDE my souhlasíme s myšlenkou, že strukturální fondy by se měly čerpat flexibilnějším způsobem. Takže v zásadě jsem pro návrh komise a samozřejmě je tady ale. Máme určité otazníky ohledně na časování, plnění alokací, té výkonnostní rezervy a kondicionality. Ještě chci se zeptat komise, by nám, a chci i předložit určité pozměňovací návrhy k následujícímu. Jaké náklady lze, nebo výdaje lze financovat z této výkonnostní rezervy. A s tím je spojeno, jak zajistíte, že členské státy eh, skutečně eh, získají ty peníze navíc. Co tím míním? my bychom se měli zaměřit na to, jak členské státy reagovaly na e, žádost e, v rámci evropského semestru, kdy byly žádány o reformy. A pokud jde o načasování, chci znát vaše časové plány, kdy se mají plnit tyto projekty a jak to bude zapadat do příprav nadcházejícího víceletého finančního rámce. Těším se na detailnější diskuze. Děkuji, děkuji. A mohu vám říci, že zde další politické skupiny, některé politické skupiny předložily ještě eh, eh, návrhy, které šly dále. A teď ale dostane slovo pan eh, Miguel Gil Tertre z generálního sekretariátu komise. Máte slovo. Chairman, and thank you very much for Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste nás pozval. Takže strukturální reformy jsou předpokladem. Už mě slyšíte? Já jsem jenom říkal, že předpokladem našeho návrhu je to, že e, strukturální reformy jsou předpokladem pro růst, takže to je naše premisa. E, takže my jinak bychom nemohli eh, investovat do eh, určitých sektorů, eh, pokud nebude veřejná státní zpráva efektivní. Ví, hm, zde v Evropském parlamentu někteří poslanci dobře pochopili, že tady máme již tu pilotní fázi, kterou navrhujeme již v, v kontextu stávajícího rámce a na stole máme nový návrh nového finančního rámce, ale to jsou dva odlišné, odlišné návrhy. Takže za prvé budu hovořit o té pilotní fázi. Ta pilotní fáze, takže peníze eh, tam zůstávají, odtěkať peníze nebereme. Ehm, my to nařízení o společných ustanoveních jsme novelizovali v tom smyslu, že chceme rozšířit možnosti eh, využít čerpání té výkonnostní rezervy. To není na komisi, aby rozhodla, zda členský stát to použije nebo ne, ale zdůrazňujeme to, že je možné ji čerpat, tak aby tato rezerva se mohla použít jako podpora eh, Eh, reform, strukturálních reform, ale hm, komise nerozhoduje o tom, co udělat s touto rezervou a pokud členský stát bude chtít, tak ji může čerpat na konkrétní projekty, ale má zde i možnost tuto rezervu použít na podporu konkrétních strukturálních reform. To se teď testuje eh, v této pilotní fázi. A dále také je hm, třeba my tam zmiňujeme, že eh, Evropský semestr a Evropský sociální fond nejsou v opozici. Tady musí existovat naopak jasný soulad. My musíme prostřednictvím strukturálních reform investic podporovat budoucí modely růstu a reformy. Ty nenavrhuje komise, ty navrhují členské státy. A tyto reformy samozřejmě musí být dobrými reformami, musí e, řešit výzvy, které jsme identifikovali vždycky v evropském semestru a musí zde existovat s komisí dialog, tak abychom e, zajistili to, že ty cíle a ty milníky do sebe budou zapadat. Co se týče načasování, tady jsme také měli otázku na toto abychom mohli použít tuto pilotní fázi, tak musíme pokračovat rychle, protože teď nás čeká léto a víme, jaké jsou možnosti členských států čerpat tuto rezervu a tudíž členské státy, pokud ji chtějí čerpat právě na toto programové období, tak by měly být schopny navrhnout reformy ještě tento rok. Tento rok. Takže to je ta pilotní fáze. A když hovoříme o příštím finančním rámci, zde komise již navrhla, předložila návrh toho nařízení o e, podporném programu strukturálních reform, takže mm, to je již k dispozici, e, máme již na to nástroj a také i chceme e, posílit technickou pomoc a máme zde i nový nástroj, novou facilitu na podporu konvergence těch členských států, které chtějí vstoupit do eura, eurozóny. Tento návrh v příštím víceletém finančním rámci, tedy ten, ten náš nástroj pro plnění cílu má 11 miliard pro členské státy, kdy budeme používat ten klíč soudržnosti. Ty peníze jsou k dispozici pro to, aby členské státy mohly navrhovat reformy v souladu s evropským semestrem a pokud ty členské státy nebudou čerpat z těchto fondů, tak potom eh, ty peníze mm, půjdou do eh, mm, toho tedy společného půlu, kde se potom budou nejlépe moci efektivně čerpat. Takže ty prostředky nebudou, nebudou někam odkloněny a komise jenom chce zajistit, že bude splněn ten předpoklad eh, pro čerpání fondů, že budou čerpány efektivně a nakonec ty fondy, prostředky, které se dostanou do členských států, tak to bude ve formě rozpočtové podpory. To znamená, ty státy, které dostanou ty prostředky, také budou moci snadno používat v operačních programech eh, Evropského sociálního fondu. Děkuji. Madame Sakorafa, on behalf of each... Paní Sakorafa ještě jako zpravodajka za ITRE závěrečné slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejdříve poděkovala kolegům za poznámky, které k těmto bodům měli. Návrh komise je jaksi proti tomu, co nám zástupce komise nedávno řekl na plénu. To byl komisař Hán a hovořil o výkonové rezervě, přičemž řekl, že ty změny budou velmi malé a jednoduše a prostě povedou pouze ke komplikacím. Takže v této oblasti nenastanou žádné změny. A ty změny eh, skutečně potom na plénu už jaksi eh, nezazněly. Takže opravdu nevím, jak to bude a zatím to vypadá, že to bude velmi nespravedlivé a že se bude uplatňován dvojí metr. Řečníci za jiné frakce souhlasili s změnami, se který, které se navrhovala já, to mě potěšilo a já vlastně teď už navrhuji, aby komise Eh, svůj návrh stáhla a abychom se vrátili k stávajícímu systému. Děkuji vám. Tak, eh, pozměňovací návrhy prosím do 19. Eh, června 2018, hlasování na ITRE zítra, no a hlasování ve výboru REGI a na plénu bude teprve stanoveno. A dostáváme se k bodu 6 na našem programu. Vítám pana Carlose Muedaše, který je Evropským komisařem pro výzkum, vědu a inovace. Přišel k nám v rámci strukturovaného dialogu, včetně debaty o nově přijatých legislativních programech VFR. My bychom rádi dnes eh, si s panem komisařem eh, vyměnili názory na, názory na rámcový program Horizont Evropa, dále specifický program Horizont Evropa a dále výzkumný a výcvikový program Euratom na léta 2021 až 2025. Jak dobře víte, proběhly předběžné debaty, to bylo někdy před dvěma, třemi měsíci. Eh, také jsme se o tom už bavili ve výboru ITRE a na nesformálním setkání členů výboru ITRE s panem komisařem Hudašem ve Štrasburku, což nám samozřejmě pomohlo. No a teď eh, ten návrh je hotový, byl předložen a může proběhnout poslední debata před tím, než eh, se píšeme návrh naší zprávy a dokončíme politickou práci a debaty o obsahu programu Horizont Evropa. Máte slovo, pane komisaři. Vážený pane eh, předsedo, eh, vážený Jiří Busku, Eh, je mi velkým potěšením, jako vždy, že jsem mezi vámi na ITRE. Já musím říct, že připravit se na toto zasedání pro mě bylo trošku obtížné, poněvadž já jsem tady velice často, takže už jsem vám o horizontu Evropa už skoro všechno řekl eh, předtím, než byl schválen. Takže eh, všechny ty body už jste slyšeli a já bych se rád opakoval. Nicméně velice rád bych vám je prezentoval jakoby oficiálně. Tak nejdříve e, obecně k rozpočtu. Asi nemusím připomínat, že e, toto bylo velmi obtížné. E, Budeme mít méně zemí přispívající do rozpočtu, ale máme více priorit a teď některé země by si rády tedy zvětšily ten rozpočet a jiné snad jinak. Nicméně já musím říct, že se nám podařilo eh, dospět k tomu balíčku 100 eh, miliard eh, Myslím, že je velice málo programů, kde jsou stanoveny priority tak, že rozpočet jasně Eh, narůstá. Eh, to je prostě jednoduchá pravda. Musíme se na to podívat eh, z různých úhlů, finanční instrument, Euratom nebo bez nich. Nicméně je to výrazný nárůst. Když se podívám na ten horizont, to je 77 miliard, čili teď už je to bez Británie, takže to by bylo tedy 67. A jestli se nám podařilo z těch 67 jít na 100, tak to je opravdu o polovinu nárůst. Otázka je, stačí to? Jsme s tím spokojeni? Odpověď zní ne. Samozřejmě bych rád měl v rozpočtu více peněz na výzkum a vědu, ale jestli se mě zeptáte, jestli jsem rád, že jsme dosáhli tohoto čísla, tak to zase řeknu ano protože vím, z čeho jsme vycházeli na samotném začátku. Já jsem vždycky podporoval vaše úsilí o zvýšení tohoto rozpočtu a samozřejmě my jsme měli takovou nějakou představu, jak asi ta čísla budou vypadat eh, v průběhu semestru. No a teď už tady máme vlastně návrh toho rozpočtu a návrh rozdělení do jednotlivých pilířů. Já vím, že někteří dávají přednost pilíři prvnímu, jiní druhému, třetí brání pilíř třetí. A svým způsobem každý má pravdu. Eh, protože bychom tam skutečně měli mít více prostředků. No nicméně musíme si vybrat, vybírat eh, z toho, co se musí a pokusili jsme se o to, aby ten výběr byl co nejvyváženější. No a výsledek našeho úsilí tady dneska mám a myslím, že můžeme být hrdí na to, jak jsme to sestavili. Když se podíváme na první pilíř, to znamená věda, tak tam je 225,8 miliard. Bude to eh, tedy hodně pro Horizont 2020 a je to taky podpořeno eh, s radou a my jsme šli vlastně pro tu eh, výzkumnou radu z nějakých 13 na 17 miliard a to je skutečně dobrý Eh, výsledek. Taky eh, ty akce Marieslovská Kiri, na to jsme taky hrdí. Pak tady máme eh, druhá věc, to jsou globální výzvy a konkurenceschopnost. Tam máme 52,7. No a samozřejmě ty společenské výzvy a technologie, mm, to eh, půjde tím přímějším eh, přístupem z hora dolů. Eh, čili tam bude mít klastry, definovali jsme šest, a to zdraví, inkluzivní a bezpečná společnost, třetí digitální průmysl, klima a energita, mobilita, pětka potraviny a mm, šestka přírodní zdroje. A myšlenkou tady bylo to, abychom podpořili interdisciplinární, interpolitickou spolupráci. Já pokaždé, když jsem tady byl mezi vámi, jsem zdůrazňoval, že Eh, nové věci vznikají pouze tehdy, když se funguje horizontálně napříč odvětvými politikami, disciplínami. A proto jsme tady eh, použili tuto myšlenku. A chci říct, aby eh, bylo jasno, jestliže byste se mi zeptali, kolik je na to, kolik na to a jak se na to dívám, tak ta myšlenka je taková. My máme ty ten druhý pilíř a ty mise přicházejí eh, z různých směrů, nejenom tedy v ta dvojce, ale je tady na mise 5 až 10 miliard v tomto pilíři. No a to, co nás čeká, je podle mě toto. Za prvé se musíme s vámi shodnout na kritériích a ta kritéria jsou formulována velice dobře v tomto návrhu. No a to je první krok. Bez schválení kritérií nemůžeme hovořit o misích. E, za druhé, když tedy se shodneme na kritériích, pak se musíme e, zamyslet nad oblastmi, kam budou směřovat ty mise. Bude to spíše zdravotnictví, energetika, čistá energie e, nebo rakovina a tak dále. Prostě musíme si nadefinovat konkrétní oblasti akcí a tady já jsem velice rád, že eh, budu moci zase přijít a debatovat o tom s vámi. Ale jak říkám, to přijde až po kritériích. Já už jsem absolvoval kvalitní debaty s některými s vámi. Eh, já věřím v některé z těch oblastí. My jsme hovořili o rakovině, což je pro Evropu zásadní. Prostě abychom měli misi, která se bude zaměřovat na rakovinu. A já myslím, že tady skutečně eh, do toho půjde hodně práce. Takže od září bychom měli mít tedy eh, definovány ta ty oblasti a pak tak to vstoupí do roku 19. Pak máme ten třetí pilíř, to jsou inovace a ten tady máme poprvé, čili je to myšlenka Evropské inovační rady. E, ta by měla fungovat e, paralelně s tou inovační krajinou a také e, s oblastí IT. Ale tedy, jaká je ta role toho EIT? myslím, že je jasná. Eh, je tady hlavně pro eh, školení lidí, vzdělávání a vytváření ekosystému. Jenomže ta finanční podpora, to není jenom EIT, ale taky EIC. Takže to podle mě jsou velice důležité součásti toho ekosystému. No a k tomu dopisu, na který jsem nedávno odpověděl, tak já bych to řekl, že my tady na EIT mm, navrhujeme 3 miliardy v rozpočtu. A tady je navíc průřezová podpora eh, napříč všemi dalšími pilíři. Takže my jsme v té inovační radě o tom eh, debatovali mnohokrát a myslím, že ten náš návrh je ambiciozní a obsahuje novinky. A já bych rád zdůraznil tři věci. Já jsem hovořil o EIC, ale ne zas až tak e, konkrétně, pokud se týče e, jednotlivých e, plánů. Čím máme EIC, to vychází ze základního konceptu a pak máme to, čemu říkáme Pathfinder, tedy to hledá stezky. A to bude opět o inovativním výzkumu a bude to fungovat jako katalyzátor pro nové inovativní startupy a malé střední podniky. Čili vlastně budeme mít eh, tady ty tři eh, jaksi vrstvy. No a tím se vlastně zříkáme té rigidní systémy grantů a zavádíme flexibilnější strukturu, které ty granty bude možno také třeba zastavit, měnit a tak dále. Třeba DARPA. To je zkušenost ze Spojených států a my tedy bychom to neměli vysloveně kopírovat, ale měli bychom si z toho vybrat to, co funguje ta myšlenka DARPA, to znamená flexibilita, možnost zastavit grant nebo převést ty peníze jinam, tak to je, myslím, dobrá věc. Další myšlenka z DARPA, eh, to jsou řešitelé problémů, problem managers. Čili to je zase eh, flexibilní eh, takový prvek, tito manažeři. To jsou lidé, kteří mají dostatečně znalosti, No a mm, de facto tam budou sehrávat takovou propojovací roli. Takže eh, byli, měli by tam být všichni propojeni a abychom tedy podporovali evropskou výzkumnou oblast. Tady jsme chtěli de facto eh, zdvojnásobit ten rozpočet, to byla myšlenka pana Buska, a v podstatě šlo o sdílení, sdílené úsilí, nástroje a tak dále. A, a mm, pan Busek byl vlastně e, první, který tedy e, o tom zdvojnásobení rozpočtu hovořil. A myslím si, že to je mimořádně důležité pro e, všechny země v Evropě, ne jenom pro příjemce z těchto instrumentů. No a dále, já nemám čas na to, abych šel po všech bodech jednotlivě. Potom se můžete ptát na eh, to, co vás zajímá. Ale chtěl bych eh, zmínit ještě dvě důležité věci v těch návrzích. První je partnerství. My těch partnerství s různými hm, jmény už máme a my jsme chtěli eh, jít co nejjednodušší cestou. A ta myšlenka je taková. Za prvé chceme být otevření vůči partnerství soukromého a veřejného sektoru, partnerství, jaká tady dosud nebyla. A tady máme eh, tři eh, prvky, to je co-program partnership, takže je tam spolupráce, ale platí si každý to svoje sám. Dále potom eh, co-funding partnership, to znamená, že tady se prostředky dají dohromady, aby se vytvořila kritická masa. No a pak jsou ty institucionální partnerství jako prima, Eh, víme čl- o článcích 185 eh, a 187. Čili toto je opravdu citelné zjednodušení těch partnerství. Takže eh, proto abychom věděli, jaké jsou tady názory a podobně. No a teď k synergiím. Já myslím, že tady bych vám asi chtěl říct, že ty synergie, mm, tady potřebujeme skutečně něco průlomového. Takže v té oblasti excelence tady máme horizont a e, strukturální fondy, které mají tady svoje, svoji legislativu. A to znamená, že e, tady je možné získávat ještě navíc prostředky ze strukturálních fondů, pokud máte to eh, druhé financování. A jsou tady daleko zjednodušená pravidla, nemusí se žádat dvakrát. Za druhé, ta partnerství, o níž jsem hovořil, mohou být spolufinancována ze strukturálních fondů. Takže když se podíváte třeba na ty aeronety, oni měli 30% eh, v horizontu 2020 a 70% z národních peněz. Dnes bude možné, nebo nově bude možné, eh, eh, dávat dohromady jejich financování z Horizont Evropa a strukturální fondy. Čili to bylo strašně komplikované a teď to bude mnohem jednodušší. Takže pane předsedo Busku, dámy a pánové, já eh, věřím, že eh, se budeme muset zastavit víc do hloubky u, u bodů, které vás zajímají a teď bych vás chtěl poděk, vám chtěl poděkovat za to, že jste mě umožnili zde představit eh, tyto informace a já možná nejsem, nebudu schopen odpovědět teď eh, úplně všechno. Ten časový rámec, který máme, je velice náročný. Chtěl bych poděkovat všem našim DG, které se toho účastnili. No a samozřejmě eh, jsem tady proto, abych naslouchal a odpovídal. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci, pane komisaři. Eh, víme, že jste přišel několikrát, abyste prodiskutoval stejné téma, ale samozřejmě, když eh, je to na stole, tak se to eh, liší od té skutečné diskuze. Jedná se o tři zprávy a máme tady tři hlavní zpravodaje. Jeden z nich je tady osobně a je to pan Christian Eller, který má na starosti specifický eh, program Horizontu Evropa. Eh, Christiane, začnu tebou. Děkuji, eh, pane předsedo. Pane komisaři, vítáme vás v parlamentu. My si myslíme, že se tady očekávalo, že se bude jednat o velmi inovativní zprávu, že se o tom nebude nám hovořit. Já si myslím, že to je opravdu Eh, inovativní, tady se hovoří o konkrétních krocích a povahu parlamentu je, že vás eh, vlastně chytneme za slovo, pokud je o ambice ze strany parlamentu. My jsme si velmi pečlivě eh, přečetli to, co jste zveřejnili, co se týče rozpočtu a pokud je o těch 106 Eh, milionů, co tady bylo identifikováno a co by mohlo přispět ke růstu v Evropě, tak to je věc, eh, které bychom chtěli dosáhnout a proto je to věc velmi důležitá. Co se týče eh, rozpočtu, já mám dva dotazy. Eh, pokud je o povahu interního vyjednávání, tak my jsme nabili eh, dojmu, že 10 eh, miliard z rozpočtu půjde na zemědělství a to se může odlišit, ale pokud tady bude zemědělství prioritou a máme-li tady jako prioritu výzkum, tak to by vlastně vyslalo takový zvláštní signál. A zároveň Eh, my eh, vítáme to, že tady máme finanční nástroje, které jsou eh, důležité pro překonání problému, ale to, že tady máme 3,5 miliard, které se odebírají z finančních nástrojů, tak to zase bude další politický problém. Potom ohledně dalších záležitostí, tak to bych probral rychleji. Jedna z hlavních priorit parlamentu, tak to je rozšíření co se týče podstaty, tak my bychom se chtěli eh, dosvědět, v čem spočívají ambice v budoucnosti. Pokud se podíváte na eh, rozpočet, eh, tak to bylo odebráno z jiných programů a bylo to dáno do rozpočtu a nebylo to tedy tak dramatické, abychom potřebovali. Potom Eh, co se týče open source cloud, tady existovaly velké ambice, pokud jde o cloud a otázkou je tedy harmonogram, finanční prostředky. Co se týče specifických otázek, eh, parlament má za cíl eh, zaměřit se na fast track, to znamená ze zla nahoru a netolik ze zhora dolů. A potom tady zůstává mnoho otevřených eh, otázek, vy jste o tom sám hovořil, co se týče partnerství, misí, eh, to, co je v návrhu, jedná se o strategické programování, je to nový výraz, není to úplně nové, ale je to nové, pokud je o to, jak by měl ten proces eh, vypadat. To je věc, která by se měla rovněž vyjasnit. A co je důležité, je směs kontinuity a ambice. A co se týče partnerství, tak se ukázalo v případě Clean Sky, což je vedoucí projekt v Evropě, pokud jde o letectví. A otázka je, eh, jestli se to bude znovu objevovat a jakým způsobem. A co se týče struktury, vy jste hovořil o synergiích, ale není tady eh, tolik textu, pokud jde o synergii v případě strukturálních fondů. A já se ptám, kde to nalezneme, jak by to vypadalo. A potom poslední věc, která je důležitá pro parlament, tak to je otázka pohlaví. Vy jste hovořil, eh, že na 82. místě je otázka eh, eh, pohlaví, ale my přicházíme o 60 tisíc inženýrských pozic ve výzkumu. A co se týče morální dimenze a genderové perspektivy, tak eh, to je naše strategická rezerva, to, že ženy eh, zůstávají dále v procesu a my přicházíme po pěti eh, letech vzděla, ukončení vzdělání, přicházíme o třetinu vědeckých pracovnic. Eh, takže to je důležité z demografického hlediska. Já jsem to tedy prošel velmi rychle, jsou tady ještě další věci, kolegové tento text ještě stále si čtou, ale to jsou eh, věci, kde si přejeme, abyste o tom ještě pohovařil. Eh, děkuji za tyto připomínky. Pan Danika je zodpovědný za Horizon Europe 1. Paní Kabefon, Eh, Ruiz ho nahradí a pohovoří eh, jménem tedy kolegy. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat, zali bych mohla také hovořit za sebe, abych nemusela žádat o slovo dvakrát. Ze strany pana Niky. On mě požádal, abych zdůraznil tři aspekty. Za prvé, a už to řekl kolega, to, že potřebujeme mít ambicioznější rozpočet. Čísla už eh, představil pan Eller a my v parlamentu máme tu aspiraci, aby byl rozpočet byl navýšen, tak abychom dosáhli cíle, který máme. A zároveň eh, kolega jménem, kterého hovořím, žádá o to, abychom podpořili spravedlivou účast všech eh, výzkumných týmů z Evropské unie a zároveň dodává, že je potřeba zajistit, aby program byl konstruktivní a aby v poslední instanci evropská přidaná hodnota se odrazila v tom, že společnost eh, bude z toho těžit, tedy konkrétně občané. A co se týče mě, já nebudu hovořit eh, dále o rozpočtu. Ano, já si myslím, že to navýšení je potřebné, dá to eh, do souladu s návrhem parlamentu, pokud jde o střednědobý přeskum. A to, co navrhuje komise, nám činí určité obavy, protože to navýšení se zakládá na pilíři 2 a 3. Ale v pilíři 1 nedochází k navýšení, proto tento pilíř, ta, ten otevřený výzkum, kde bude ta jedinečnost a základ, proto ostatní eh, tak je důležité, aby tam eh, byl také zastoupeno no, proporční navýšení. Pilíř 2. Chce, zde chci zopakovat, eh, že mám obavy, pokud jde o napojení společenských výzev a větší konkurenceschopnost průmyslových odvětví. Já mám tady obavy já eh, chápu, že bychom měli mít eh, průřezovější program, ale třeba v případě klastru 2, kde je inkluzivní společnost a bezpečná společnost, já, tak já tam tu logiku nevidím. A myslím si, eh, že třeba humanitní vědy nebo společenské vědy by se tady mohly, roz, by se rozmělnily tímto. A tato logika může vést k tomu, že eh, některé oblasti budou upozaděny na úkor jiných. Potom otázka flexibility v oblastech, eh, což povede třeba k větší konkurenci mezi nimi a potom to nebude záviset na kvalitě projektu, ale spíše na schopnosti prosadit se určité jednotky v porovnání s jinou. Co se týče provozních eh, věcí, tak eh, nevím, jestli bude eh, nějaký programový výbor na každý klaster, nebo jich bude více. A to už je specifickější věc. Já vítám to, že mezi klastry je také modrý růst. Já si myslím, že to je důležitá oblast dobrocosti. A rovněž si myslím, že je důležité, abychom pracovali na partnerství veřejného soukromého sektoru v modrém průmyslu. Eh, nestačí, aby to bylo DG Mare, musí to být v budoucnosti i Horizon Evropa, tak aby se využily veškeré synergie a soukromé financování. Činíme obavy také, že v klastru zdraví Eh, se dal projekt na milion genomů, protože myslím si, že co se týče financování personalizované medicíny, to by mělo být jinde, protože tady toto je prostor pro výzkum a ne eh, prostor pro logistiku či eh, platformy, což by vedlo na úkor rozpočtu. Také úplně dobře nechápu, jak budou vypadat konkrétně mise ale chci se specificky soustředit na nástroj po malé a střední podniky. Podle mého názoru tento nástroj byl velmi pozitivní a momentálně ještě jsme nedokončili fázu 3 a myslím si, že ta kontinuita je velmi důležitá. E, to, že to dáme do zrychlovače, tak, e, tak jak o tom na začátku hovořil pan komisař, ta flexibilita, kterou by to obnášelo, e, tak eh, malé a střední podniky spíše závisí na financování, netolik na půjčkách. A myslíme si, že by to vedlo eh, k úkoru nižší účasti malých a středních podniků a tím bychom vlastně nevyužili toho dosavadního úspěchu. Je důležité, abychom posílili tedy programy pro malé a střední podniky. Dále nástroj EMI. Eh, my si myslíme, že je důležité, aby tento nástroj byl, abychom věděli, kdo je více pozadu. Ale bylo by asi dobré to přeskoumat, protože tam jsou země, jako třeba Lucembursko, a ty to asi nepotřebují. Chci připomenout, že v SP7 tam byl specifický program, který byl nebyl pro konkrétní země, ale pro zaostalejší regiony. A nevím, zdali bychom nemohli nalézt eh, konkrétní regiony, které by měly větší problémy při účasti v těchto programech. Synergie považuji za velmi zajímavé, co bylo řečeno, ale myslím si, že tady se nedá pouze o excelentnost, ale musíme také moci identifikovat aktivity, které umožní lepší čerpání strukturálních eh, eh, fondů a větší synergii s 2020. Mm, teď eh, úplně nic konkrétního mě nenapadá, ale později to dám do pozměňovacího návrhu. A závěrem otázka genderová. Větší ambice. Chci připomenout, že ve zprávě pro uh, eh, třednědobý uh, eh, přeskum, tak jsme o genderové otázce hovořili a také jsme hovořili o národních eh, plánech pro rovnost pohlaví v otázce výzkumu a to by se zlepšilo i toto v uh, horizonu Evropa. A také souhlasím se zjednodušení partnerství. Děkuji. A dalším eh, řečníkem eh, jménem EKR, pan Tošenovský, prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji panu komisaři za eh, to, že opět je tady v našem výboru a s tak velmi významným materiálem, jako je financování v dalším období vědy a výzkumu. Já velmi souhlasím s tím, aby eh, věda výzkum byla tím velkým motorem a velkým eh, finančním rámcem, který Evropa má eh, jako člen platformy STOA a člen jeho vedení vždy STOA velmi podporovala tento směr a jsem velmi rád, že se podařilo finanční prostředky navýšit a myslím si, že je to velmi rozumný směr protože eh, věda, výzkum, inovace eh, budou jedním ze základních atributů vůbec konkurenceschopnosti a souboje na tom světovém, světovém trhu. Stejně tak věda, výzkum bude rozhodovat o další, dalším vývoji v rámci Evropy. Eh, to, co jsem rád, že pan komisař zmínil, je určitá míra pohledu na systém Spojených států a velmi souhlasím s tím, že nemůžeme kopírovat jenom tak přenést lehce systém eh, ve Spojených státech, protože ten vznikal nějakou dobu a vznikal v zcela jiném prostředí, než je evropské. Na druhé straně si myslím, že mnoho těch, eh, těch forem eh, vývoje startupů, rizikového kapitálu by bylo pro nás velmi rozumné. Proto můj trochu možná dotaz, jakou má pan komisař představu, jak, jak se rizikový kapitál má stát větší, větším hráčem v rámci tohoto programu, protože Evropa vždy eh, šla oproti Spojeným státům eh, určitou větší cestou eh, potlačování rizika a věda, výzkum, inovace v tom riziku vždycky bude se pohybovat a to riziko bude hrát velmi významnou roli. Zároveň Eh, myslím si, a to navazuji na kolegy, eh, jak dostat soukromý kapitál, aby se stal druhou podpůrnou aktivitou eh, všech těchto programů. Myslím si, že bude stěžení. Proto jsem trochu i z toho materiálu nepochopil, jak se nám podaří tyto atributy spojit. Závěrem velmi vítám skutečně to navýšení, možná bych souhlasil i s větším navýšením oproti jiným programům, které, které jsou, ale rozumím, jak složitá politická debata je v rámci eh, evropského rozpočtu. Takže velká podpora tomu velkému významnému eh, kroku, který se tady v rámci vědy výzkumu odehrává. Myslím si, že za naši frakci mohu jenom podpořit, tak jak k jiným programům my máme své zásadní výhrady. Děkuji. Thank you very much, colleague. Uh, Madam Děkuji, kolego. A další je za Alde paní Věrink. Děkuji, pane mm, Bosku, pane komisaři Moldaši. Děkuji, že jste přišel a vysvětlil nám ty otázky a otazníky, které máme ohledně návrhu komise Horizont, programu Horizonty. Stejně jako kolegové, tak mám řadu otázek. Jenom chci ale zdůraznit jednu věc konkrétně. Chci se zaměřit na Evropskou inovační radu a jak to bude fungovat v praxi a jaká bude rovnováha mezi eh, eh, s tím akcelerátorem v rámci EIC. A zde mi jde o alokace finančních prostředků a jak, eh, jak ty obě podskupiny se budou, na co se budou orientovat. A potom ty společné podniky, joint undertakings. Já vím, že tady kolem mě panuje velká nejistota, ale já doufám, že mi řeknete jasně, jak to komise chce vyřešit, jak to bude z budoucnosti těchto joint undertakings společných podniků. A teď, jak je to s načasováním návrhu eh, Horizont, program Horizont a eh, víceletý finanční rámec, jak to do sebe bude zapadat. Já doufám, že velice brzy tyto návrhy dostaneme na stůl pro další diskuze. Děkuji a děkuji za velice ne připomínky a velice pádné připomínky a pan de Lungenza. zelené. Děkuji, pane předsedo. A já chci také poděkovat panu komisaři za velice dobrý návrh i vzhledem k těm problematickým dobám, takže já myslím, že tady můžeme být hrdí na řadu aspektů tohoto návrhu. Excelence je v centru našeho zájmu, to kvitujeme s potěšením, těšíme se na spolupráci s komisí i s ostatními stínovými. Mám tři otázky. Za prvé, eh, klima, boj proti změnám klimatu. Takže eh, když se podívám na horizont 2020, tak cíl, který byl stanoven, to bylo 35%, tak ten nebyl splněn a nakonec to skončí pouze na 30%. A takže eh, vůbec je otázka, zdali to bude těch 30%, pokud jde o ty projekty, které byly označeny sice jako climate action, ale ve skutečnosti nebyly. A já se ptám, jaké pojistky předložíte tak, abychom skutečně splnili těchto 35% v kontextu příštího víceletého rámce. Za druhé, takže mm, e, ta míra e, e, tedy subscription rate, tedy mm, toho úpisu, těch úpisů, to znamená, jak členské státy zvýší své mm, financování podle barcelonského prohlášení. A potom, jak komise, tak i parlament chtějí sice ten proces urychlit, ale jak to vypadá, tak rada spíše váhá. A já se ptám, co uděláme, abychom dospěli k dohodě a tak, aby skutečně již v roce 2021 mohla probíhat výběrová řízení. Děkuji. Pan Silikiotis za GUE. Děkuji, pane předsedo, za GUE NGL, tak já chci také přivítat pana komisaře že přišel dnes odpoledne. My jsme několikrát opětovaně řekli, že tyto programy, které se realizují, včetně horizontu, horizont Evropa, že mají hodně pozitivních aspektů, ale hodně slabin, které je třeba vyřešit. Myslíme si, že ten vztah mezi soukromým sektorem a akademickými kruhy. Často to znamená, že výsledky výzkumu se převedou eh, na soukromý sektor a nejsou ku prospěchu pro blaho všech. A je zde takový trend, že eh, v podstatě eh, z toho mají prospěch, z toho má prospěch jenom hrstka subjektů a lidí. A my zde v Evropském parlamentu se musíme snažit, aby za ty peníze byl větší efekt. A s vámi souhlasím, tady potřebujeme větší rozpočet i za GUE, tak my máme jasný požadavek. My jsme proti mm, financování vojenského výzkumu to by vedlo k další militarizaci EU s neblahými důsledky pro evropský, evropské občany. V horizontu 2020 až do posud, bohužel, tam jsou zdroje financování, které, které nerespektují lidská práva. Třeba Izrael, například Izrael a Eh, okupovaná území, tam se nerespektují lidská práva. A také musíme i provést podstatné reformy mm, týkající se podpory eh, programů, které mají vztah na reálnou ekonomiku, které mají reálný dopad na pracovní místa. Pokud je o přístup k financování, zde musíme zajistit, že budeme mít stejný rovný přístup všech členských států, protože teď ne všechny členské státy mají stejný přístup k těmto programům, což znamená, že máme zde malé střední podniky, které vůbec nemají stejné šance se dostat k těmto programům a nemohou tedy si konkurovat na, na základě stejných podmínek. Takže to je vše. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, děkuji, že jste přišel, pane komisaři, s námi do výboru a děkuji za vynikající spolupráci eh, s našimi poslanci. Je to velice dobrá, velice intenzivní spolupráce a otevřená výměna informací, to je velmi důležité. Mně tedy z této dnešní debaty vyplynuly tři důležité body, eh, zejména z hlediska podnikatelského. Eh, jednak eh, je důležité zvýšit tyto prostředky na 100 miliard v rámci víceletého finančního výhledu. Pořád to ještě není moc, ale je to signál, že výzkum a vývoj má své platné místo v našem hodnotovém žebříčku. Co se týče konkrétně podniků, velice pozitivní podle mě je to, co jste řekl, a sice, že pokud někdo kvalifikuje se pro prostředky z horizontu Evropa, může dostat navíc prostředky ze strukturálních eh, fondů. O tom jsme eh, hodně dlouho, léta, léta eh, uvažovali. No a teď to tady je. No a třetí bod, a to je opět už letité téma, a sice více prostředků do uvádění produktu na trh. A to je v rámci Horizontu 2020 a také k těm programům eh, patří hlavně tedy základní výzkum. Co se týče malých a středních podniků a Horizontu 2000 a Horizontu tedy Evropa, eh, nemusím zdůrazňovat, jak důležité to je eh, zejména třeba pro Rakousko, eh, u nás 460 eh, eh, podniků z toho využilo a bylo zde investováno přes 320 milionů eur. To je dobře, že došlo ke zvýšení prostředků, ale Eh, bude tady opět tady těch 20% jako v minulém období a budete opět jako dosud eh, neustále vyhodnocovat tento program a pracovat na zjednodušujících opatření. A další věc, eh, ten Single Market program a opět se zaměřením na malé a střední podniky. Mě by zajímalo, jak to bude Eh, nastaveno dál. Jestli to bude posilováno prostřednictvím Enterprise Europe Seed, anebo eh, přes eh, ochranu spotřebitelů nebo obojí. Ano, děkuji vám za všechny za všechny poznámky. Takže tolik zástupci jednotlivých skupin a zpravodajové a teďka jednotliví řečníci, pan Mateo. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Zde hm, nastínil takový dost obecný rámec, ale já eh, mám něco konkrétnějšího, i když asi to není vaše portfolio, zrovna to je portfolio pana Ševčoviče, ale hm, vy máte, hm, já se eh, eh, chci zeptat na Airbus, Airbus protože tady, jak budete podporovat tento pro nás nezbytný výzkum, který se eh, víme všichni, že Číňané teď hodně investují, masivně investují a i když hovoříte o e, malé střední podniky, tak víte, jak je to pro ně těžké vůbec eh, dosáhnout na inovace. E, a možná by bylo třeba mm, e, i tedy e, usadit tento přístup pro malé střední podniky a možná bychom mohli mít specifický rozpočet pro ně, e, protože to je pro ně velká šance a mm, třeba i ten přechod na elektromobily a podobně, takže tady nesmíme zopakovat ale chyby z minulosti, jako je třeba fotovoltaika, to byla velká chyba, takže jak tedy zajistit i přístup k těmto malým středním středním podnikům. Děkuji. Já eh, vítám vás, pane komisaři, u nás ve výboru. Chtěl bych eh, vyjádřit souhlas s tím, co jste řekl. A sice, že jde o velice důležitou oblast a neméně důležitou iniciativu. Neměli bychom přesně kopírovat Spojené státy, samozřejmě, ale měli bychom pamatovat jednu věc. Od roku 1980 eh, s příslušným zákonem eh, si Spojené státy zavedly přednost pro vlastní průmysl. No a to se týkalo patentů a průmyslových vzorů, A to se vlastně provádělo pouze uvnitř Spojených států a pak bylo velice těžké toto uplatňovat mimo USA. Čili veřejné peníze, eh, které vkládáme do evropských patentů, tak zase bychom měli zajistit, to, že budou používány jakožto evropské patenty u nás v Evropě a jedině výjimečně budou moci být používány eh, firmami mimo EU. To vlastně takto v Spojené státy si chránilo vlastní investice, peníze, know-how. Jinými slovy, neměli bychom jenom utrácet peníze, ano, eh, my tedy chceme výzkum, inovace, patenty, ale Eh, zase ne tak, aby je potom mohly využívat zcela zdarma americké firmy. Tímto způsobem můžeme garantovat větší zaměstnanost v Evropě a vlastně také můžeme eh, více zaměstnat mládež. Děkuji náš eh, pan místo předseda Kohlíček. Pane komisaři, několik málo poznámek. Tady. Já bych měl několik málo, tady, tady jsem, několik málo poznámek. Jestli vám nevadí, že mluvím česky, řekněte, zvolíme jiný jazyk, to není problém. Eh, Zaprvé bych chtěl konstatovat, že je důležité, abychom zvýšili procento HDP, které se věnuje na vědu a výzkum. Nejpokročilejší státy na světě věnují minimálně 3 a chápu, že průřezově Eh, nejrůznějšími obory, těžko toho dosáhneme, ale každý ten stát má specifické svoje možnosti a tak, jak jste uvedla ve zprávě těch šest klastrů, tak je důležité, aby v těch klastrech nebyly zapojeny jenom velké státy, ale aby to bylo otevřeno pro i ty státy střední a menší, protože to je velmi důležité, aby nebyly ať už malé podniky nebo malé státy vyloučeny z toho nejdůležitějšího oboru. Druhá poznámka, eh, základní aplikační výzkum. Samozřejmě základním výzkumu většinou moc patentů se neudělá, a, ale je zásadní pro to, abychom se dostali někam dopředu. Takže je třeba nezapomínat u těch eh, tvorby klastrů, kdy se soustředíme spíš na aplikační výzkum, abychom ten základní výzkum také posílili, protože bez toho za pár let budou říkat, co jste v tom parlamentu schválili. Třetí poznámka. Atraktivita technické práce. Evropa byla proslulá více než 100 let tím, že exportovala technické myšlenky a vynikající středoškoláky a vysokoškoláky. V současné době v řadě odvětví výroby, ale i výzkumu zjišťujeme, že nám chybí technicky vzdělaní lidé. E, klasický příklad je moje škola, kde jsem vystudoval. Bylo nás 200 v ročníku, dneska promuje 20 až 30 lidí ve stejných oborech. Takže co můžeme udělat pro to, aby se zvýšila atraktivita technické práce? A poslední poznámka pro budoucnost nejen Evropské unie, je třeba, abychom dekarbonizovali ekonomiku, ale není možné jít metodou velkého skoku. V tomto případě je důležité, aby v těch programech, o kterých tady se mluví, byl vodík od elektrolýzy přes skladování, to znamená vývoj další účinnosti elektrolýzy, skladování, tam jsou třeba hydridy a další koncepty, až po zlepšení technické zlepšení vodíkových článků. Něco se prakticky dělá, ale stále je to relativně málo. Stále se zapomíná na to, že evropské struktury přijaly, že do roku 2020 má být 1% energie ve vodíku. Zatím ten posun je tam opravdu minimální. Děkuji. Děkuji, Jaromír. Thank you very much. Madame eh, Děkuji vám, Jaromíre. A ještě paní Griffin jako poslední na našem seznamu pro dnešek. Děkuji a já děkuji Chalasovi, že opět eh, přišel k nám do ITRE. My jsme zvyklí na velmi konstruktivní dialogy. Já bych eh, jenom eh, chtěl, chtěl se připojit k tomu, co řekl kolega z zelených a taky tedy komentáře k elektrifikaci. Ano, já eh, souhlasím, že Brexit to je vlastně ztráta pro všechny. Eh, my musíme nadále investovat eh, do výzkumu a vývoje a inovací, jestliže v Evropě chceme být na čele v digitálních technologiích, energetice, obnovitelných zdrojích a tak dále. My jsme se o tom bavili minulý týden. Zásadní je, abychom investovali do všech stádií toho výrobního řetězce, včetně e, šíření a vyhodnocování toho, e, čeho jsme dosáhli. A samozřejmě to znamená ten výzkum a vývoj a potom tedy e, diseminace a vyhodnocování. To, co řekli někteří o genderu, tak ano, tady bychom se měli zlepšit. Možná Kalasi Eh, vy byste mě mohl říci eh, to, na co mě neodpovídá moje vláda. Jaká role tady, tady pro Velkou Británii? Ano, děkuji. Eh, děkuji tady všem za tuto debatu. Je pro nás velmi důležitá. Nemáme mnoho času, takže teď bychom měli být skutečně velmi efektivní a abychom všechno dotáhli konce do osmi měsíců, ale měli bychom na to být připraveni. Takže náš eh, strukturovaný dialog je eh, velmi důležitý, eh, protože skutečně musíme to všechno dokončit, také debatu s radou, tedy v rámci těch dvou nadcházejících předsednictví Rakouské a Rumunského. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechny odpovědi. Ano, eh, jsou tady velmi různorodé a děkuji také za všechny kontakty, které jsme tady eh, absolvovali. Takže já začnu od začátku. Kristian eh, Eller, první otázka se týká rozpočtu. A jak jsem řekl, samozřejmě eh, jsem spokojený s výsledkem. Ano, je to dost, ne, ale víc toho prostě zatím nemáme v této chvíli. A jsem velice rád, že parlament bojuje. Takže víte, eh, jaká, jaký je můj postoj, ale myslím, že jsme dosáhli velmi důležitých výsledků. Zasněla tady velice přímá otázka, sice potraviny a přírodní zdroje. My jsme tuto část rozpočtu posílili hodně. Já si myslím, že jsme tam dosud měli málo. Ať se podíváme na jiné klastry, jako je klima, energetika, mobilita, tam jsme dali 15 miliard, a také třeba do digitální oblasti. Čili pokud budoucnost je digitální a do toho klastru dáváme 15 miliard, anebo jestli je to tedy o klimatu a mobilitě a taky tam dáme 15 miliard. A pokud se týče potravin a e, přírodní zdrojů, jestli hovoříme o cirkulární ekonomice, tak tam v tom je prostě všechno. A mm, i když ten e, nárůst, který tady máme, se jeví jako velký, tak já myslím, že to bylo naprosto nezbytné, naprosto potřebné. Takže já jsem rád, že k tomu došlo, eh, poněvadž to skutečně eh, reprezentuje ty ambice, eh, které máme v komisi. Dále jste zdůraznili to rozšiřování a sdílení té excelentnosti rozpočtu a myslím, že to je e, velmi důležité. Tady to byla otázka spíše principiální, tak abychom byli schopni zdvojnásobit tuto část programu, to je pro řadu zemí zásadní. Takže e, tady e, to chceme udržet a budeme nadále v tomto pokračovat. No a dále, pokud se týče tedy toho cloudu a otevřené vědy, ano, e, je třeba přejít od slov k činům, to máte pravdu. A myslím, že ten vědecký cloud se musí stát skutečnosti. E, my tedy víme, co chceme a víme, jak to dosáhnout. E, pak tady byla technická, techničtí otázka strategického plánování či programování, až to budeme nazývat jakkoliv. Myslím, že ta myšlenka, a to bych chtěl, aby v tom bylo jasné, že ta myšlenka není nová, tady, ta, tady už byla. A je třeba prostě důležité prostřednictvím toho strategického plánování jít vlastně do další fáze. No a e, tady to souvisí s těmi misemi a s tím, jak je identifikovat eh, co do kritérií. Ale já tedy eh, přijímám to, co jste řekli vy o tom strategickém plánování. Já myslím, že tady mm, bychom potřebovali eh, více, aby bylo více jasno, co to bude a co to nebude, to strategické plánování. To už je známe z minulosti, ale teď se do toho poštíme podrobněji. Dále k synergiím. Děkuji za tuto poznámku. Domnívám se, že ta formulace se ocitne v prog- eh, programu strukturálních fondů a není to eh, zde v našem dokumentu. Je to tedy část toho programu strukturálních fondů, takže tam to skutečně najdete. A proto eh, jsem vám chtěl říci, páč to není zas až tak dobře viditelné, že já jsem prostě popisoval něco, co nebylo tak úplně dobře eh, zde do detailu popsáno. Eh, dále otázka eh, od Terezy a dalších. Gender. Já myslím, že tady nás čeká velké rozhodnutí do budoucna. My víme, jak fungovaly ty genderové politiky v severských zemích. A Oni prostě fungují, když se na ně klade důraz, když se stanovují cíle. Takže to bychom měli dělat také. Myslím, že jsme toho udělali opravdu hodně. Prostě máme na našich panelech spoustu žen vědkyň a oni jsou všechny, eh, všechny se tedy shodují, že je to velice eh, vítané, to, co děláme. Jejich mají vlastně podíl nějakých 40-50% na našich panelech. Čili neměli bychom být příliš sebekritičtí, poněvadž jsme udělali hodně, ale přesto chci ještě posílit naše ambice. Dále otázka Alexandria se Solidar Dananiky. A teď budu mluvit portugalsky. Nejdřív, nejdříve o rozpočtu. Já jsem uh, samozřejmě spokojen, ale ta mise by mohla být jiná. Lamento la, los aliados. Eh, zde doufám, že budu mít eh, spojence v parlamentu. Uh, aby e, členské státy pochopily, jak je důležitý tento rozpočet. Já si myslím, že číslo 100 je velmi symbolické a protože to je tak symbolické, tak doufám, že členské státy to pochopí, tu symboliku e, čísla 100. E, co se týče Daniky, otázka občanství a proto jsou ty mise tak důležité, protože mise o vědě eh, mají za cíl, aby se občané rovněž zúčastnili a jak eh, budeme mít něco, co občané pochopí a to je věc, která mi vždy ležela na srdci i v budoucnosti, jak lépe vysvětlit lidem, co děláme. A to se může provést na misích. Potom jste se mě ptala na, pilář, na pilíř 1 a na navýšení. Pokud se podíváš na všechny rozpočtové linie a řekneš si, eh, která ta eh, linie je největší, a podíváš-li se na všechny, tak největší je European Research Council. My je, eh, pro nás bylo důležité, aby ta největší částka, která je v tom programu, je právě eh, součástí toho prvního pilíře. Ale jak už jsem řekl na začátku, Eh, velmi obtížné je něco vybrat. Eh, to, že tato rada eh, pro vědu bude mít největší částku, tak to pro mě bylo prioritním. Potom si rovněž hovořila o sociálních výzvách. Já si myslím, že otázka společenská je velmi důležitá. Pokud se podíváš na ten náš návrh, dopodrobna tak tam vidíš, eh, že máme všechny ty oblasti, kde budeme zasahovat, co se týče demokracie, výhledu do budoucnosti, sociální vědy a jak budeme hájit demokracii a jak budeme mít více programů. Potom otázka kulturního dědictví Eh, sociální transformace, potom eh, ta společenská odolnost, ty tragédie, to tam je tam vše velmi dobře definováno a to musí být součástí programu. Musíme si uvědomit, že otázka sociálních výzev musí být definována. Eh, tady můj kolega čekal venku. A ještě závěrem, co se týče malých a středních podniků, eh, European Innovation Council, to jsou právě ty eh, střední podniky EIC. A eh, to bude všechno v tom zrychlovači. To byl ten nástroj pro malé a střední podniky. Takže ten nástroj pro malé a střední podniky nezmizí. On se zlepší, jako v případě fast track, v případě inovací, to také nezmizí, to se zlepší. A to je tedy součástí a pan předseda na mě trošku tlačí. Eh, pokusím se zodpovědět co nejrychleji a eh, potom to mohu eh, ještě prohovořit bilaterálně. Pan Tošenovský hovořil o rizikovém kapitálu. Já si myslím, že to je důležité. Ano, vy víte, že jsem já obhajoval eh, rizikový eh, kapitál, eh, takže tento fond obrany se stává realitou, takže máme jedno euro veřejné fondy a tři eura jsou ze soukromého sektoru, takže za každé euro máme tři eura z toho soukromého sektoru. Máme teď výběr manažerů a během prvního kroku tedy se řeší otázka zvýšení těch soukromých fondů. Já jsem byl e, v Praze před několika dny a jsem velmi rád, že jsem tam viděl e, tolik e, zajímavých podnikatelů. Potom paní Věring, vy jste hovořila o zrychlovači. Já si myslím, že Eh, to uděláme stejně jako u ERC. My nerozdělíme ty částky okamžitě, eh, bude to ze zdola nahoru, ale eh, pokud se podíváte na ten pathfinding, tak tam máte to přiblížení a potom malé a střední podniky pro ten fast track v tom zrychlovači. A tam vidíte to rozdělení. A potom k panu Dalundemu který se mě zeptal na několik důležitých otázek. Boj proti změnám klimatu. Ano, my tam máme pořád ten cíl, to neznamená, že by ten cíl zmizel, ten cíl tam bude, ale ten váš dotaz byl komplikovanější. Co se stane? Proč nedosahujeme jasně tohoto cíle? Tam byly odlišné otázky, ale tady jde o ten eh, výzkum ze zdola nahoru, který nebyl zahrnut. Takže třeba projekty ERC, které eh, přispívají k boji proti změnám klimatu, tak na začátku jste je tam nenašli, protože byly eh, ze zola nahoru a my jsme nevěděli, že se týkaly boje proti změnám klimatu. My to dáme všechno dohromady, vynasnažíme se. V tomto směru vy jste hovořil o těch zárukách, ano. Eh, my na tom takto budeme pracovat, my v to věříme. Eh, to neznamená, že chceme pouze hovořit hezky, ale i eh, se to bude týkat misí, které se budou zabývat klimatem. Vy jste hovořil o radě. Já doufám, že budeme mít vaši podporu v této oblasti. Potom, paní Elikiotis, vy jste se mě zeptala na Eh, eh, převod eh, toho soukromého sektoru do vysokých školek. Vysokých školek důležité, abychom měli volný přístup ke všemu, co je veřejné protože daňoví poplatníci musou mít k tomuto přístup. Nemůže to být pouze pro soukromý sektor, musí to být eh, pro každého vědeckého pracovníka k dispozici. Kdo je v Evropě? Vy jste eh, řekla, že jste eh, proti té vojenské části. To není součástí naší diskuze, protože Horizon Europe je věc občanské, tedy civilní povahy, ne vojenské. Eh, takže to bude stejné v budoucnosti. Nebudeme se zabývat tady vojenským výzkumem. Tak o tom vás mohu ujistit. Potom jste hovořila o různých eh, zemích. Eh, musíme se dívat na vědu jako prostor pro přemostění pokud eh, nějaká země má problém, třeba vy jste hovořila o jedné zemi konkrétně, tak to je vše důležité. Paní Kapel, eh, děkuji vám eh, mnohokrát za vaši neustálou podporu a za vaše slova. Já si myslím, že ty synergie, tak jak jste o nich hovořila, tak jsou velmi důležité do budoucnosti, protože nakonec eh, budeme mít strukturální fondy a Horizon Europe, které budou fungovat a nejedná se pouze o základní výzkum. Vy jste hovořila o těch eh, o tom cíli činící 20%, který není v tomto návrhu, ale já si myslím, že pokud eh, se podívá ta naše minulost, tak my jsme byli nad těmi 20% eh, v případě malých a středních podniků, ale my jsme to tam nedali jako konkrétní cíl. Vy jste si toho všimla velmi správně. A upřímně řečeno, my to tam nemáme, protože to není potřeba. A k tomu bude impuls ERC a pan Eduard Martin. Un point que je trouve c'est vraiment... No, to je skutečně eh, ta mm, myšlenka těch našich eh, eh, misí, které jsme zorganizovali, mm, přesně o to jde. My v Evropě máme poslání říci, ano, my v Evropě, my jsme vytvořili první baterii, se kterou může letadlo létat, nebo my jsme vytvořili eh, auto úplně bez emisí. Takže takto komunikovat s lidmi, protože oni to pochopí, ale než, když jim řeknete, že v Evropě uděláme nejlepší baterii, no tak oni nevědí, co to je, k čemu to slouží. Takže mně se líbí ten příklad třeba těch baterií, takže my jsme mm, mm, tady stanovili i tu eh, těch 10 milionů pro to a eh, mm, takže to, to je takový hezký příklad. A potom pan Marias. Ehm, musíme se chovat recipročně, ano. A namísto toho, abychom řekli, že chceme chránit všechno, tak chceme chránit naše občany a nejlepší způsob, jak je chránit, je chovat se recipročně a chcít, chtít reciprocitu od ostatních zemí. Takže když já udělám něco něk- pro někoho a on ne- neudělá, něco pro mě, tak nebudu s ní obchodovat. Takže reciprocita, ano. A potom pan Kohlíček, děkuji, děkuji vám ještě jednou, ano. Já jsem byl v Praze před nedávnou dobou a vy jste hovořil o různých eh, bodech jako technická profese. Ano, to je důležité, protože ale já nemám čas tedy projít všechny ty vaše body, které všechny vítám, ale jak my zatraktivníme technické profese? No, tady si myslím, že musíme ukázat, že technické profese jsou pro eh, jsou zásadní pro eh, život každého člověka, takže když třeba když chcete propojit Eh, vědu, eh, umění, tak eh, musí to pro ty děti být přitažlivé, taková legrace to musí být, aby chtěli se tomu věnovat, takže musíme více na tomto pracovat i v těch našich programech, aby se zatraktivnili tyto profese. Pochopil jsem, ano, o co vám jde. A nakonec na Teresu. Já nemohu odpovídat za britskou vládu, jenom mohu říci, že to v našem návrhu je jasné. My jsme, my jsme otevřeli dveře Spojenému království. Dveře jsou otevřené. A to je úplně jasné z tohoto návrhu. A nyní hm, čekáme na reakci Spojeného království, protože já si myslím, že eh, hm, hm, my ten způsob, jak eh, chceme zapojovat třetí země, eh, aby to byly naše přidružené země, tak to je přece jasné. A tak i budeme se snažit o spolupráci se Spojeným královstvím. Děkuji, vynikající tempo, děkuji, velice přesné odpovědi, děkuji za všechny vaše odpovědi a za to, že jste připraveni spolupracovat. My jsme také připraveni spolupracovat a a doufám, že všechno nakonec dobře dopadne. Děkuji. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, you... Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, vidíte, my tady skáčeme z jednoho témata na druhé. Všechna ta témata jsou velice důležitá. A přátelé, prosím, pokud někdo chce odejít, což zrovna není velice eh, zdvořilé, tak prosím, co nejdříve, já se omlouvám, že to takto říkám, ale my chceme začít, máme málo času. Přátelé, další téma. Bod číslo 7 našeho programu Výměna názorů s paní Mariou Gabriel, Evropskou komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost. Samozřejmě to součást strukturovaného dialogu a jde o e, nově přijat té legislativní programy BFR, víme, jak je to důležité, času moc nemáme, a digitální programy a digitální část eh, CEF. To znamená CEF, Connecting Europe Facility, a její digitální část a digitální program. Samozřejmě ty, to jsou nejdůležitější části a samozřejmě můžeme diskutovat i o jiných tématech, ale nemáme čas. Tak prosím, přátelé, stručně a já bych chtěl požádat nejprve paní komisařku, aby začala. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Da, nejprve chci poděkovat za tuto příležitost, za tu možnost Eh, eh, s vámi spolupracovat bok po boku a především s výborem ITRE. A takže především ten, tato doba je důležitá, protože eh, nám jde o rozhodující okamžik, který se týká budoucnosti EU a zde máme na stole ten téma tedy více toho finančního rámce a víme, že času je málo, ale vím, že tento návrh tedy pro Evropu bude znamenat velké, významné a potřebné změny. Proto jsme navrhli rozpočet, který definuje priority EU. A v tomto rozpočtu digitální oblast má posílenou větší roli a logicky to znamená navýšení eh, alokací a to je koherentnější, strategičtější, abychom mohli reagovat na investiční potřeby v této oblasti. Tyto investice se týkají všech členských států, všech území, protože pouze prostřednictvím společného přístupu budeme moci zajistit, že Evropa bude více konkurenceschopná. Ale to nelze bez podpory parlamentu a také. To je mm, náš apel a tady mi, mě jde o vaši podporu. Dovolte, abych s vámi se podělila o naši vizi, co Evropa má udělat, aby mm, mohli jít cestou transformace. Eh, digitální transformace. Tady jde o velké úsilí a mm, i v kontextu Brexitu, protože bez klíčových investic Evropa a naši spoluobčané hodně přijdou. Nejprve tedy zde hovoříme o digitální podpoře, podpoře digitální oblasti. V příštím víceletém finančním rámce to je čtyři, to znamená čtyři základní věci. Za prvé jde o nový program eh, Digitální Evropa, jde o financování eh, digitálních inovací eh, v kontextu programu Horizont, o tom se teď mluvili, jde o digitální pilíř mechanismu mm, mm, propojení Evropy a potom média, tedy kreativní Evropa. Za prvé, tedy program Digitální Evropa. Já jsem ráda, že jste mohl zdůraznit, že vlastně poprvé v rozpočtu Unie navrhujeme program, jehož cílem je eh, posílit evropské, evropské, evropskou excelenci a náš leadership, protože to je zásadní pro naše strategické kapacity, tak aby Evropa byla více konkurenceschopná a byla ku prospěchu všech. Tyto investice v žádném případě nebudou zdvojovat to, co již děláme v oblasti inovací a výzkumu, ani to nebude dublovat aktivity v kontextu strukturálních fondů. Důvodem tohoto programu je toto. Je to jednoduché. Jde o to, aby Evropa měla digitální Eh, možnosti, kapacity, které zatím chybí v Evropě. A proto to je zcela zásadní investovat do příslušných relevantních technologií, tak aby digitální transformace sloužila občanům. Zde je třeba tedy jednat rychle. A mm, tedy proč ale tyto investice by měly jít z evropského rozpočtu? Na to je moje odpověď jednoduchá. Konstatujeme teď, že tržní síly nebyly 100 eh, sami nastartovat nezbytné investice. A eh, mm, vzhledem k tomu, že tyto investice postihují celé řady sektorů, tak určitě to je investice nezbytná. Proto máme eh, evropský rozpočet, který bude, který zaplní toto vakuum, mm, kde chybí soukromé investice. Víme, konkurenční země jako Čína, Spojené státy se rozhodly, že budou masivně investovat, tak u nás členské státy sami nebyly schopny reagovat na eh, tento požadavek investic ve světě. Takže 9 miliard euro, to je rozpočet, který navrhujeme, tak eh, to je dost velké, velká částka, ale je to daleko méně, než naši konkurenti do toho investují. A jakékoliv malé snížení by znamenalo riziko a velké ztráty. A takže to je pouze jaksi takový začátek našich investic a já věřím v naše schopnosti, kapacity, že budeme schopni zmaximalizovat dopad Eh, tohoto rozpočtu a že vysleme, vyšleme pozitivní signál i směrem k veřejným a soukromým investicím v členských státech. Potom tady ten program Digitální Evropa, ta posílí strategické evropské kapacity eh, v klíčových technologiích a rozšíří se jejich šíření. Eh, budou se více šířit i směrem do soukromého sektoru. Také to bude zásadní podpora pro budoucí konkurenceschopnost a proto, abychom byli lídrem v pěti zásadních oblastech. A to je Eh, tedy eh, umělá inteligence, počítačová eh, bezpečnost, digitální konkurenceschopnost nebo mm, použití našich no, digitálních kapacit a interoperabilita. Zde máme jasná očekávání. Umělá inteligence a její používání samo o sobě, to by mělo přinést Eh, zvýšení eh, světového HDP, ale my v Evropě bychom měli také v tom sehrát naši roli. A pokud to tež platí pro počítačovou bezpečnost, eh, kybernetickou, bez, kybernetickou bezpečnost, zde Evropa by měla být lídrem. A potom digitální Evropa zde je třeba, abychom měli do, pokročilé digitální kompetence, Eh, dovednosti a proto eh, my chceme, aby Evropská unie stala na eh, straně podniků a vynálezců. Dále digitální podpora z evropského rozpočtu a nový program pro digitální výzkum a vědu Horizont Evropa. Zde dojde k velkému nárůstu a to asi 16 miliard euro celkem ta podpora bude, což je nezbytný signál pro to, aby naši vědci a investici mohli nadále být evropskými lídry v oblasti Eh, digitálních inovací a vědy, výzkumu. A zde Horizont bude podporovat eh, rozvoj technologických inovací, tak aby se vytvořily nezbytné podmínky, abychom překonali problémy, které teď řešíme v oblasti digitální a v oblasti průmyslu, tak budeme schopni rozvíjet generické technologie, jako je například umělá inteligence či robotika. V oblasti Eh, počítačové bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, to je velké téma. Ano, v oblasti otevřené vědy, eh, s tím, že budeme podporovat elektronické infrastruktury a potom v oblasti inovací tam budeme podporovat eh, revoluční inovace. Takže to jsou cíle, které jsme si stanovili. Pokud jde o propojení, konektivitu, ten mecha- CEF, digitální CEF, to je Eh, třetí oblast naší podpory. Samozřejmě prostřednictvím nového elektronického komunikačního kódu. Zde děkuji panu předsedovi Buskovi a zpravodaji eh, mm, paní De Castillo a dalším stínovým. My mm, jsme tady chtěli vyslat tento signál. A to je, že je třeba natáhnout více soukromých investic ve službách eh, propojení Evropy takže děkuji za vaše přičinění. A teď, pokud jde o investice, víme, že zde chybí investice, obrovsky chybí investice. Abychom splnili náš cíl do roku 2025, tak budeme potřebovat 155 miliard euro navíc. A opět máme za to, že evropský rozpočet zde může sehrát svoji roli a to především eh, v oblastech, které mají přeshraniční rozsah a v oblastech, kde trh na to nestačí. Právě proto náš návrh, tedy digitální CEF 2, ten se zaměřuje pouze a výručně na propojení, na konektivitu, tedy na eh, vysokorychlostní přenosovou infrastrukturu, která je nezbytná pro rozvoj digitálních technologií i digitální transformace evropských podniků a modernizace sektorů, jako je doprava, energetika, zdravotnictví nebo veřejná zpráva. To eh, znamená, že zde musí existovat univerzální přístup ke kvalitním, vysokorychlostním, spolehlivým sítím, dostupným sítím a mm, tedy elektronické komunikace s vysokou kapacitou, mm, ty rostou a nový mechanismus CEF v Evropě tedy musí se zaměřit především na digitální propojení Evropy, na digitální infrastrukturu. Takže my navrhujeme 3 miliardy euro z rozpočtu. Tento nový CEF bude podporovat především přeshraniční projekty, jako například Eh, přeshraniční eh, koridory 5G, mm, eh, potom Wi-Fi, mm, infrastrukturu a potom mm, ty projekty, gigabitové projekty v nemocnicích například či ve školách. A Ehm, CEF, digitální CEF, také má propojit i eh, e, naše domácnosti, tedy ehm, vysokokapacitními infrastrukturami a zde i strukturální fondy by měly více přispívat eh, právě proto, aby nedošlo k tomu, že některé oblasti budou z tohoto vyloučeny. Dále, média ehm, a část, to je část programu Kreativní Evropa. Tady jde o to zvýšit konkurenceschopnost našeho audiovizuálního sektoru. Zde my víme, že zde eh, tady existuje obrovský eh, prostor, jak aplikovat nové technologie a excelentnost eh, audiovizuálního sektoru. To je pro nás celá zásadní, protože to posiluje kulturu a naše zásadní hodnoty v Evropě naše společné hodnoty v EU a ty potom můžeme šířit ve třetích zemích. Takže, e, takže tyto čtyři prvky, to je základ e, nového přístupu k investicím do digitální oblasti do, do roku 2028 a Eh, uvidíme teď, eh, eh, jak se nám podaří obhájit rozpočet, který na to chceme vyčlenit. A zde počítám s vaší podporou, protože jde o to, aby Evropa získala to místo, které si zaslouží, co se týče modernizace ekonomiky a aby zde došlo k pozitivní digitální transformaci ku prospěchu všech naší celé společnosti. A teď si ráda vyslechnu vaše názory, otázky a pokusím se na to zodpovědět. Děkuji. Uh, thank you very much, madam. Clear speech, clear presentation. Děkuji vám. Byl to jasný proslov, jasná prezentace, nemáme mnoho času. Digital Europe a Connected Europe Facility. Mm, my určitě jako výbor ITRE jsme zodpovědní za oba. No a teď je čas na debatu a nejdříve dostane slovo naše zpravodajka, paní Angelika Mlinar eh, pro digitální Evropu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko, za vaši přítomnost a prezentaci. Jakožto zpravodajka pro digitální Evropu bych chtěla přivítat návrh komise. Jsou zde velice pozitivní a také potřebné závazky, aby se oživilo takovéto to je taková ta ztracená hybnost eh, v Evropě. Já chci poděkovat eh, lidem z komise, kteří byli mm, pro nás vždycky k dispozici a eh, také byli účastní různých konstruktivních výměn názorů v uplynulých týdnech. Program Eh, který bude, bude mít hodnotu 9,2 miliardy eur a za několik let by měl být spuštěn. Eh, samozřejmě, že to bude znamenat hodně práce pro eh, pracovníky komise, vzhledem k tomu, kolik toho máme. Tato iniciativa de facto se bude realizovat za nadcházejícího rakouského předsednictví které má digitální agendu mezi svými prioritami. Pro nás to znamená možnost eh, ještě 28. června eh, zažít to, jak se věci se eh, vyřizují zrychleným postupem. Takže snad to všechno zvládneme včas. A také náš eh, pan předseda eh, se k tomuto přihlásil, tak aby investoři měli předvídatelné prostředí, scénáře a aby se mohli všichni zapojit. Děkuji také za již vyjasněné některé otázky, ale přesto jich ještě několik zbývá. Je to tím, že ty návrhy byly eh, vypouštěny jaksi postupně, takže de facto pochopit, jaká bude synergie je mezi jednotlivými programy, eh, není jasné si představit. Čili já bych tomu chtěl říct několik věcí. Super počítače. Eh, tady je třeba se do toho pustit bez váhání a mezi eh, deseti nejvýkonnějšími zařízeními vlastně ani jedna není, ani jedno nyní v EU v první stovce 24, eh, z toho 9 eh, eh, je v Spojeném království, které teď rozhoduje o svém budoucím osudu. Také, poněvadž potřebujeme mít na palubě také privátní investory, tak hovoříme o evropském společném podniku. Aby jednotlivé pilíře eh, generovaly synergie eh, spolu s tady příslušnými agenturami, tak eh, bychom potřebovali, aby ta dohodnutí, dohoda o společném podniku byla co nejdříve. To je moje otázka, jestli to tak bude. Dále kybernetická bezpečnost. My jsme byli informováni o tom, že tady budeme mít novou, nový subjekt. A můžete říci, kdy zhruba bude vydán příští návrh a jakou roli zde bude sehrávat ENISA, tedy ve vztahu k tomu novému subjektu. Dále umělá inteligence. Umělá inteligence eh, už byla klíčovým prvkem předchozích výzkumných a vývojových programů zejména v robotice. Eh, zcela důležitým elementem byly soukromé investice a také eh, soukromo veřejné eh, společné investice. Máme v současné době snad příliš mnoho zpráv, které tedy eh, ukazují, že umělá inteligence už je připravená pro nasazení v velkých firmách. Ovšem firmy zatím váhají mít eh, vhodné hm, jaksi přínosy, tak to je tedy benefitem zejména pro menší firmy. A proto tady máme tu myšlenku digitálních hubů, eh, které malým a středním podnikům eh, umožní, aby se do umělé inteligence spustili. Ve sdělení na toto téma se hovořilo o Eh, dalších 1,5 miliardy eh, v rámci horizontu 2020 a komise v tomto chce spolupracovat koordinovaně s českými zeměmi a mělo by to být hotovo do konce roku. Komise navrhuje nové digitální huby v oblasti umělé inteligence. Eh, jakmile v roce 2021 Eh, se spustí digitální Evropa. Bude to znamená, znamenat, že tyto eh, do té doby již existující huby eh, převezmou mnohé cíle a možná dostanou ještě další horizontální cíle. To je moje hlavní, hlavní starost této, v tomto kontextu. A za druhé, program Digitální Evropa by měla katalyzovat soukromé investice tak, aby se maximalizoval ten efekt celkových evropských eh, vynášených prostředků. Je třeba říci, že evropské peníze nemají nahrazovat úsilí na úrovni členských zemí a nemají vytlačovat eh, soukromé investory. Tady jde spíše o to, aby se propojovaly eh, různé zdroje. A pak tady máme vlastně eh, něco, co je myšleno pouze pro ten třetí cíl eh, kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě vzhledem k tomu, že nevíme, jak to dopadne se vztahem k Velké Británii, tak potřebujeme evropský rámec na posuzování spolehlivosti třetích zemí a jejich zapojení do, zapojení, eh, zapojení do té kybernetické bezpečnosti. No a ještě bych zopakovala, že vítám návrh komise a těším se na plodnou spolupráci také s našimi stěnovými zpravodaji. Ano, děkuji vám, paní zpravodajko. Nyní zástupci politických skupin. Pan Paul Rubik. Já bych chtěl eh, srdečně poblahopřát paní komisařce Gabriel je to mimořádně důležitý, důležité téma do budoucnosti a když chceme, abychom tedy ten digitální trh měli skutečně tím, čím má být digitální trhem, no tak to bude vítězství. Tržní síly v mnohých oblastech selhaly a je to tak i v současné době, poněvadž v českých zemích eh, jak si se to odehrává různými způsoby. Eh, také třeba v oblasti Wi-Fi eh, hodně eh, oslabili telekomy, nicméně ty mají zase úlohu v jiné oblasti. Takže na základě toho tady máme nové strategie, to znamená eh, vědo, eh, vědecko-technické posuzování tady pokroku a je tady ta strategie jednotlivých sil vědomostí. Eh, sil jako silo. Samozřejmě v těch silech se jaksi reálný svět reflektuje digitálně a nám jde o to, abychom si zajistili digitální identitu. Tak máme to třeba v podobě SIM karty nebo e-mailové adresy, ale skutečně e, je to na výšší doby, že e, je to takto. Neměli bychom spíše uvažovat o vývoji platform, které nám umožní podobně jako v reálném e, životě se prokazovat a e, zajistit si svoji identitu také v digitálním světě. E, co zatím tedy nebylo e, řečeno, to je ta takzvaná pipe activity, to znamená zavádění sítí páté generace, schvalovací řízení, která je třeba urychlit zejména přeshraničně. No a moje otázka zde zní, jak horizontální spolupráce bude vypadat mezi Eberekem, ESO, ENISO a všemi dalšími našimi agenturami. Existuje nějaká analýza komunikace mezi našimi agenturami? Eh, viděli jsme už pomocí strojového učení, kdo s kým nekomunikuje a že tady máme eh, prostě prázdné prostory informační. No a často máme tedy instituce, agentury, a e, často je třeba je, jestli pobízet ke komunikaci, čili ta komunikace uvnitř Evropy, to je opravdu centrální záležitost. Děkuji. Stínový zpravodaj za SAD, pan Zorinio. Pokud se týče digitálních programů, tak e, to je vlastně velká příležitost pro Evropu, tak aby jenom v tom globálním závodě nesekundovala. My tady máme parlament, komisi a, a, a radu a tyto tři by dohromady měly přijít s konkrétními odpověďmi na otázky občanů. E, a já se chci tady zaměřit na jeden bod, to, je důvěra. My jsme hovořili o penězích, já nevím, 9,2 miliardy eur, ale podstatné je to, že my spolupracujeme s občanskou společností a tady je třeba, aby nám důvěřovala. To je vlastně ta otázka například Wi-Fi EU. My eh, budeme o tom na příštím Štrasburku debatovat No a podstatné je, že my potřebujeme najít řešení pro tyto problémy. V rámci článku 8 je nutné, abychom zajistili kontinuitu tu eh, Wi-Fi pro EU, to je jaksi druhou generaci. My tam můžeme dát, já nevím, 125 milionů, a můžeme hovořit s místními orgány, aby se zapojili, a zapojit ty, kteří v tom prvním programu eh, nebyli současněni. Tady je podstatné, že je třeba získat důvěru lidí. No a čím více důvěry, tím větší lepší výsledky. Děkuji a nyní jménem EKR eh, pan Tošenovský, prosím. Pane předsedo, slovo vítám paní komisařku opět eh, u nás ve výboru a jsem velmi rád, že ten program, eh, tak jak jej představila, mm, já mohu říct, odpovídá nebo splňuje ehm, představy mé, představy o tom, jak eh, se pohybovat, jak rozdělit tu digitální agendu. Takže jsem velmi rád. Možná jedno jenom upozornění a, a zkušenost. Byl jsem v tom bývalém období nebo v tom finančním období spravodajem právě pro CEF a to ten digitální internetový CEF kde eh, jsme začínali také, pořád jsme hovořili o vysokorychlostním internetu a eh, v nějaké fázi se z něho stal takový, pořád se z něho ubíralo, ubíralo, protože neměl úplně jasný směr, kterým by se, eh, kterým by se to mělo vydat. Vedli jsme půl roku diskuzi nad tímto legislativním materiálem, ale ten výsledek po těch čtyřech letech není zas tak úplně, úplně jasný. Proto jenom upozornění, že vysokorychlostní internet si myslím, že je eh, velkým tématem pro Evropu. Měl by mít tu podporu, o které vy hovoříte. Eh, myslím si akorát, že je potřeba tomu dát skutečně velmi jasný směr, a kterým se má ubírat. Eh, velmi podporuji a, a budu stínovým zpravodajem pro, nebo jsem stínovým zpravodajem pro superpočítače počítače tady jen eh, vidím jedno úskalí, a to zase ze své zkušenosti eh, předsedy správní rady velkého superpočítače v České republice, který se někde pohybuje v, tom, v té stovce těch světových počítačů. Tady je potřeba si myslím velmi dohlédnout a podívat se na systém výběrových řízení, protože to bude eh, zařízení, které se bude stavět vlastně z dílů, které budou teprve ve vývojovém stádiu a je to velké úskalí, velký problém, jak na evropské úrovni vybrat za veřejné prostředky takovéto, takovéto zařízení. Myslím si, že je potřeba začít velmi rychle a velmi rychle otevírat tu cestu, protože jinak ani sedm let na to nebude stačit v tom stávajícím mechanismu. Já bych měl jeden dotaz a ten se váže právě to, co vy jste hovořila. Kodex skutečně otevřel zjednodušil legislativní prostor pro eh, digitální prostředí, pro telekomunikační prostředí, ale víme velmi dobře, že bez soukromých investorů, bez velmi masivní invest, inve, masivních investic soukromých se nám to nepovede. Jakou máte představu, jak to rozhýbat? Protože mně se zdá, že o tom často hovoříme, ale moc eh, ten velký, velký interrupt, velký, velký úder se nám moc eh, nedaří. A ještě jednou děkuji a držím palce, aby se tento program podařil eh, velmi rychle schválit. Thank you. Děkuji panu za vypověď. Děkuji vám. Eh, pane kolego, děkuji. Evžene? Pan Darunde za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komis- paní komisařko. Zdá se, že váš návrh Eh, pro digitální Evropu je takový nějaký plán, taková cestovní mapa. Já mám pár otázek. Umělá inteligence a superpočítače, to je vlastně v popředí a potom schopnosti to užívat, to je na druhém místě. Uh, So, takže jak to můžeme využít, abychom měli takové ty, protože máme pořád ještě prázdná místa v Evropě a mm, ty, eh, ta rychlost připojení v různých místech je velmi, velmi roz, rozdílná. Takže my tady máme, nebo nechtěli bychom, aby eh, se situace ještě dále fragmentovala. My chceme tedy vysokorychlostní širokopásmové připojení pro všechny. 100% pokrytí. Druhá věc. V oblasti schopnosti učíme děti, jak ovládat počítač, jak napsat dokument, ale neměli bychom je více učit také, je učit také, jak rozlišovat informace od nesmyslu. myslíte si, že tento problém řešíme dostatečně a vhodným způsobem? Za třetí, komise Eh, vydala Cyber Security Act, ale eh, ty prostředky, které k tomu byly eh, vyčleněny, jsou nedostatečné. No, takže jestliže teď je budeme zdvojnásobovat, tak dvakrát nic je pořád nic. Dále, pokud se týče spotřebitelských zařízení, která mohou být cílem útoku hackerů. A tady tomu nevěnujeme dost dost eh, pozornosti. Měli bychom je více chránit, tyhle ty spotřebitelské eh, věci. Dobře, děkuji. A nyní paní Barbara Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Blahopřeji. Vy jste první eh, digitální komisařka, která má vlastně vlastní program. To je důležité i symbolicky. 9,2 miliardy eur Eh, to je dobře. 78% eh, je rozděleno na tři oblasti, to znamená superpočítače, umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Eh, něco už k tomu kolegové řekli. A samozřejmě k tomu budete potřebovat ještě privátní peníze. Když se podíváme, co, dělá, co se děje v Evropě, v oblasti superpočítačů dobře, my zase máme tu kvantovou technologii, a tady skutečně je, e, může být velká synergie se superpočítači a samozřejmě umělá inteligence. To je dobré, jestli budeme mít takovou to novou síť v Evropě. A co se týče kybernetické bezpečnosti, tady to už zaznělo a myslím si, že ani ten rozpočet ENISA nebude dostatečný na to, abychom všechna ta nutná opatření mohli také uvést v život. Možná, kdybyste k tomu mohla ještě něco vysvětlit, jak to bude také s národní kompetencemi, pokud tedy ENISA dostane svůj mandát, čili jak to bude vypadat, bude, budou to provádět členské země nebo jak. Dále program Digitální Evropa, o tom jsme už hovořili. To je druhý nejdůležitější program v oblasti digitalizace Eh, tady máme tady ten Connected Europe Facility a tam by měly být ještě 3 miliardy navíc pro budování širokopásmového připojení a eh, digitální infrastruktury. To je mimořádně důležité, protože bez ní žádné další kroky tedy eh, nedocílíme 5G nebo Wi-Fi pro všechny Evropany. To prostě se nám nepodaří realizovat. Eh, CEF eh, dostal naštěstí 74% eh, peněz navíc, i když tedy ta digitální struktura, infrastruktura z toho činí pouze 7%. Budiž otázka, počítáte s kroky nebo opatřeními pro urychlení schvalovacích řízení, a aby se urychlila výstavba infrastruktury. A tady eh, je asi třeba hovořit s členskými zeměmi, aby každý pochopil, že opravdu potřebujeme plošné pokrytí vysokorychlostním signálem a že to je prostě nutné pro digitální budoucnost Evropy. Ano, děkuji. Náš oficiální eh, návrh eh, výboru ITRE pro rozpočet na příští rok Eh, tam je jasný požadavek více peněz pro Eniso. Byl to oficiální návrh, který jsme odhlasovali v ITRE, takže samozřejmě je to důležité. Dobře, a nyní eh, řečníci individuální a mám tady dva přihlášené do debaté, Edvara Mantela a Jaromíra Kohlíčka. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za tuto prezentaci. Já budu rychlý, já úplně nejsem přesvědčený i když, eh, mm, jak jste řekla, tady náš rozpočet je nižší než Číně a USA, tak stejně i přesto mm, všechno, co se týká tedy kybernetické bezpečnosti, pokud jde o zahraniční investice, tak pořád to neodpovídá našim požadavkům. Já si myslím, že kybernetická bezpečnost, eh, já nevím, zdali skutečně všechny státy chtějí do toho vůbec investovat a chtějí mít takovouto vysokou míru bezpečnosti, i když hm, takže já myslím, že přece eh, to nemůžeme našim konkurentům nabídnout na eh, stříbrném eh, podnose, protože víte, co dělají Číňané například v Evropě, kde se snaží skupovávat tedy ty technologické firmy a my v podstatě tady asi to dopadne tak, že budeme subvencovat know-how, které nakonec bude patřit Číňanům. Ano, pokud je Wi-Fi Evropa, takže vím, že tady to všechno skončilo, pokud se nemýlím. Vy jste eh, vytvořili nové eh, řízení na říjen, výběrové řízení, ale ono to nefungovalo zatím. To vypadalo, že eh, Mm, tady ta mm, pravidla nebyla respektována. Já se ptám, zda to uděláte stejně, nebo se k tomu přistoupí více profesionálně. Tentokrát děkuji, Jaromír Kohlíček místo předseda. Já mám jenom jednu otázku. Jak eh, dostat vysokorychlostní internet do celé Evropy, nejenom do velkých měst, ale také i na venkov. Děkuji. Thank you very much. Madame Commissioner. Děkuji. Paní komisařko, to je všechno, co od vás chceme vědět. A nyní se těšíme na vaše komentáře a odpovědi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Skutečně chci poděkovat všem řečníkům. To byly velice přesné otázky a já bych začala a na vás, ne, ne, po takových kategoriích. Prvé chci poděkovat paní Linard za tuto otázku. Já se těším na budoucí spolupráci. Vypadá to, že tady existuje velká podpora, to jste vyjádřili i tady, podporujete ten program Digitální Evropa. A pokud je otázky, za prvé, HPC, takže my jsme udělali velký pokrok. Asi vy znáte, na začátku to bylo sedm členských států, teď 20, které se připojily a skutečně chceme, aby tato iniciativa se stala společnou evropskou iniciativou. A nyní za bulharského předsednictví eh, finalizujeme práci na tom společném podniku Joint Undertaking je to důležité mít jasná pravidla, jak to bude s hlasovacími právy, s participací a to je všechno vyřešit, to víme. Pro nás podstatné je nestrácet ze zřetelu eh, malé střední podniky. Je třeba, aby eh, eh, to nezůstalo pro elity pouze. My chceme, aby všechny členské státy, malé střední podniky, naši vědci, všichni z toho měli prospěch a proto v tom programu Digitální Evropa tam navrhujeme investovat 2,7 miliard euro a chceme, aby eh, eh, tedy do roku 2023 měli ty eh, superkalkulátory v Evropě. A je to mm, investice pro Evropu, ale mm, mm, je nutná. Teď jde pouze, jak jaká pravidla by měla panovat v tomto evropském eh, projektu, pokud jde o ty eh, Innovation Hubs. My financujeme projekty, které ty huby předkládají a v budoucím programu Digital Europe Program to bude mm, mm, výjimečné, to znamená, to bude první projekt, který bude financovat tyto huby. Je třeba, aby v každém členském státu existoval operativní hub, a je třeba spojit cíly tak, aby ty huby digitální inovace existovaly mm, v každém regionu Evropy do roku 2020 právě proto, abychom měli skutečnou síť hubů, eh, tak aby i nedocházelo překrývání k duplikacím a abychom umožnili přístup eh, především malým středním podnikům, aby také profitovali z těch nových technologií, a aby o nich věděli, než do nich budou investovat. A jak řekla paní Vienard, jaká je, eh, jak je to s těmi digitálními dovednostmi, to je důležité protože když říkáme, že chceme, aby ty huby existovaly v každém regionu Evropy, tak je třeba, aby všichni měli digitální dovednosti. Proto to musí být blízko občanům. Já a můj tým se tím teď zabýváme a velice ráda přivítám náměty Evropského parlamentu. Otázky spojené s kybernetickou bezpečností. Za prvé, role Enisy ta je jasná. Za prvé, je třeba si připomenout, že nyní máme směrnici NIS od roku, od 9. května, pardon, a my budeme mm, dohlížet nad realizací směrnice. To je první legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokud jde o ENISu. Zde já nechci se vměšovat do eh, vaší práce, vy teď připravujete stanovisko. My chceme ale zvýšit její operativní schopnosti, kapacity, aby měla více peněz i eh, lidských zdrojů. A když hovořím o operativní kapacitách, tak v tom návrhu my jsme zakotvili možnost, aby členské státy mohly požádat ENISu, aby jim pomohla identifikovat eh, ty, ta zranitelná místa, a napravit je. Enisa určitě nebude eh, mít eh, rád nějaké úlohy eh, nebo mít roli, mm, které by nerespektovaly mandát. Tady se často hovoří o nové entitě, o novém subjektu, takové centrum kompetencí, dovedností v členských státech s touto jedn- centrální jednotkou, tak abychom věděli, tedy kam investovat, Eh, do našich technických kapacit i do lidských zdrojů. A zde se plánuje, že určitá část pracovníků agentury mm, bude tedy eh, působit z Bruselu a mm, právě na té operativě, to znamená, aby docházelo k co nejrychlejší výměně informací. Potom bez potom spolupráce mezi agenturou ENISA a dalšími agenturami. To začíná už teď. E, mm, my, mm, já to tady říkám, e, protože teprve před měsícem my jsme podepsali MOU, memorandum mezi Enisou, CERT-EU, Europolem a Evropskou obranou agenturou, tak, aby si mohli vyměňovat informace a aby mohli uh, společně mm, pracovat na odolnější mm, bezpečnosti nebo lepší kybernetické bezpečnosti. Já, když hovořím s agentou Anisa, tak pořád to zdůrazňuji, protože tady máme nové technologie, nové a nové technologie, které vznikají, proto je třeba co nejrychleji pracovat na bezpečnosti. A mm, takže agentuře se budu pořád věnovat, pečlivě věnovat. Pokud jde o důvěru a Wi-Fi for Europe, tento projekt, no to je propojeno. Co se stalo s Wi-Fi for Euro, EU? Musím uznat. Byli jsme obětí vlastního úspěchu. Nikdy jsme nezaznamenali tak obrovský zájem ze strany obcí, o nějaký, jakýkoliv evropský projekt. Takový zájem nikdy nebyl. A my jsme dostali 18 tisíc vyjádření zájmu, to znamená 15. května, když došlo k zahájení, tak jsme dostali 3500 eh, eh, v prvních pěti vteřinách 3,5 tisíce zájem, mm, zájmu, potom v deseti vteřinách 5 tisíc již a jenom proto, a, a také jsme dostali informace od třetí strany, že vznikl technický problém, což umožnilo, že někteří byli schopni si požádat vlastně dříve, než to bylo vůbec oznámeno. Takže bohužel, když jsou tři hodiny, když jsou prostě o třeba Bulharsku je o hodinu více, takže to je problém například. Takže některé obce, které to věděli předem, tak mohli si požádat před eh, zahájením vlastně. Takže a my působíme podle principu, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže tentokrát bohužel tento princip nebyl respektován, nebyly tady dány nezbytné podmínky pro to, abychom mohli respektovat. Eh, tak proto jsme eh, zrušili to první řízení a zavázali jsme se, aby nedošlo ale ke skluzům, aby to šlo všechno podle původního plánu. Eh, takže mm, mm, první, mm, to první datum bylo 15. květen, takže ti první by měli dostat eh, notifikaci v, eh, v září. Takže my já chci ujistit všechny obce, které již se zaregistrovaly, že nebude třeba, aby se znovu registrovaly, již jsou v systému. A my jenom budeme chtít, aby ještě jednou mm, předložili svoji kandidaturu. Moji spolupracovníci pracují na tom, aby se chyba neopakovala a za druhé, poněvadž k tomu již došlo, tak myslíme, že je naše povinnost vyčlenit větší prostředky, abychom mohli pokryt více obcí. A právě proto samozřejmě můžete počítat s mojí s podporou, abychom měli Wi-Fi 2 a především mm, já, mm, aby to mm, fungovalo, já to neskrývám, je to symbolický projekt, takže z toho nemám radost vůbec, naopak. A chceme, aby v září, aby v září dostalo více obcí ten voucher, aby to fungovalo a abychom mohli eh, obhajovat projekt, který ukazuje, že v tomto je Evropa života schopná. Skutečně zde věřte, že máte moji podporu a já osobně se musím omluvit za to, co se stalo. Ale jsme velice motivováni a zabráníme tomu, aby se to neopakovalo. Dále otázka těch digitálních dovedností, kompetencí. Víte, že to mi leží na srdci v tom programu Digital Europe. 500 milionů euro bylo vyčleněno právě na, na pokročilé eh, digitální dovednosti. To číslo znáte lépe než já, teď chybí Teď nám, teď nám chybí 500 tisíc specialistů v roce 2020 podle obhadu. ale tento program to není jediný, který nám umožní vyřešit tento problém, který se týká digitálních dovedností. A my se snažíme zde se koordinovat s dalšími komisaři a to především tady mám na mysli eh, Erasmus+, eh, potom mm, akční plán digitálního vzdělávání a v červnu začneme s pilotním eh, projektem Digital Opportunity Scheme, kde 5 až 5, 6 hm, tisíc hm, studentů bude moci eh, podniknout 4, 5, 6 měsíční stáž a mm, i třeba máme zde hodně nabídek z podniků, kde se budou moci konat tyto stáže. Já vím, že i u vás, ve vašich okrscích, zemích, vy také šíříte tuto iniciativu a rádi bychom zde nalákali studenty, nejenom IT specialisty. Ne, my chceme nalákat mm, speciali- studenty třeba z humanitních oboru, aby viděli, že zde třeba e, pokud jde o blockchain, umělou inteligenci a podobně, zde jsou pro ně velké příležitosti, nebo třeba web design. A e, takže má, zde máme akční plán digitální vzdělávání, zde jsme i mm, plánovali Wi-Fi pro e, Evropu, projekt tedy Wi-Fi for, for EU i mm, ve školách a velice často se zaměřujeme na mladé lidi. Ano, více než 25 hm, hm, studentů říká, že nevěří svým učitelům, protože učitelé nic neví o počítačích, takže proto chceme také v koordinaci s jinými komisaři se zaměřit i na učitele. Já skutečně musím se zdůraznit, my tady neděláme eh, žádnou hierarchii mezi eh, otázkou, mezi těmi různými aspekty umělá hm, inteligence nebo tedy digitální dovednosti, obce a podobně, huby. Ne, to musí jít ruku v ruce, zároveň paralelně. Infrastruktura, digitální infrastruktura, velice rychle zde v této fázi nemohu se nějak eh, zavazovat, ale co se týče soukromých investic, a to znamená rozdíl mezi městy a venkovem, zde máme CEF, ale upřímně eh, zvýšení rozpočtu o 3 miliardy například, eh, tak to asi vyřeší pouze několik klíčových regionů, ale také i máme zde ten nový kodex elektronické komunikace. To je důležité, protože zde eh, soukromé, in, soukromé investice, soukromí investoři potřebují právní jistotu, předvídatelnost a o to nám šlo v tomto novém kodexu elektronických komunikací opatření, eh, která se týkají i financování, společných investic a podobně. A tady mm, já doufám, že se nám podařilo nalézt dobrou rovnováhu mezi radou, eh, parlamentem a původním návrhem komise, co se týče tohoto kodexu. A nyní ještě k umělé inteligenci. To je pro nás velice důležité téma a v té naší strategii umělé inteligence zde my jsme vytipovali tři dimenze, které pro nás jsou stejně významné. Jednak posílit technologické, průmyslové, technické, průmyslové kapacity. Tady je třeba investovat, to je jasné, do roku 2020 miliarda a půl euro. A poté mobilizujeme veřejné i soukromé investice a to by mohlo znamenat až 20 miliard euro do roku 2020, cíl 20 miliard ročně v příštím období, v příštích deseti letech potom. Důležitá další druhá věc v té naší strategii umělé inteligence jde o to řešit sociálně ekonomické otázky jako dopad na trh práce a otázka dovedností, mm, profesních dovedností. Proto zde máme ty huby i které budou hrát svoji roli a zde my musíme i řešit rychleji, být schopni rychle řešit poptávku jednotlivých sektorů. A za třetí, naše strategie eh, umělé eh, Eh, inteligence eh, se snaží řešit i etické otázky a v tom je, eh, myslím, přidaná hodnota Evropy. Zde parlament, vím, že paní Ani Delvo, a její má, na, tom, na tom také pracuje a nyní máme i skupinu na vysoké úrovni, která se sejde příští týden, 52 expertů se sejde a vlastně tentokrát poprvé my jsme vytvořili i pracovní skupinu se zástupci členských států a než jsem přišla sem, tak jsem hovořila právě s nimi. Je jasné, když dnes hovoříme o umělé inteligenci, ano, to je obrovská příležitost, ale zároveň nezapomínejme na fakt, že lidé se bojí, že přijdou o práci a zatím nedůvěřují této technologii a proto je třeba to řešit. Role těch hubů digitálních inovací, malé střední podniky a zde vás chci upozornit na eh, platformy on demand, platformy na vyžádání. Chce, chceme mít takovou platformu, um, aby zde existovala výměna algoritmů přes tu platformu, tedy aby k tomu byl přístup. A tedy, jak vidíte, umělá inteligence tam potřebuje skutečně velký impuls nyní. A my, tedy členské státy a parlament, vidí, že to je příležitost pro Evropu, abychom se stali lídry ale eh, zároveň v tom vtiskneme náš eh, vlastní evropský přístup, to znamená, budeme se zabývat mm, eh, společenskými dopady, ekonomickými dopady a etickými dopady. Takže spolu mm, s vámi na tom budeme pracovat. Nevím, zda se mi podařilo reagovat na všechny otázky. Jenom poslední otázka, která se týká právě hm, kybernetické bezpečnosti a certifikace. Zde parlament má zcela naši důvěru a vězte, že v našem návrhu to bylo na dobrovolné bázi a pozor na to, když hovoříme o kybernetické bezpečnosti, tak nemůžeme všechno nechat v rukách členských států. To je pravda. Právě proto chceme, aby ELISA měla jasnou roli, proto máme systém certifikací, který poprvé navrhujeme, kde i průmysl a členské státy také e, budou v tomto mít svoji roli. Když hovoříme o počítačové bezpečnosti a to, jak členské státy tedy budou bezpečné se svými sítěmi, takže Teď jde o to, jak uděláme ten slavný blueprint, tady ten mechanismus koordinace, kdyby došlo k nějakým tedy masovým útokům na naše mm, systémy. A zde ještě upozorňuji na další návrh, a to je v členských státech vytvořit ta centra dovedností a s tím, že v Bruselu bude centrum excelence, tak abychom mohli skutečně investovat do know-how, vyměňovat si ty nejlepší zkušenosti a společně pracovat na prevenci a na no, odolnosti našich systémů a ne potom ad hoc řešit nějaké negativní důsledky. Tím bych skončila a doufám, že jsem zodpověděla většinu vašich otázek. Děkuji. Madam. Eh, děkuji vám, paní komisařko, to bylo výborné. Eh, nemáme dostatek času, ale vy jste eh, zareagovala na dotazy pomocí velmi přesných odpovědí. Zítra eh, v 10 hodin budeme hlasovat ve výboru ITRE. Děkuji vám a zítra se uvidíme v 10 hodin. Naschledanou.